Um, Kolegyně a kolegové, s vaším dovolením začneme. Prosím, abyste se usadili. Mám jenom jedno oznámení předsedy. Máme bod 7. Na poslední chvíli rumunská televize požádala o to, zdali může nahrávat tuto schůzi. Podíval jsem se do běžných pravidel, která říkají, že to je zasedání, jež už je vysíláno po internetu, takže proti tomu nic nemůžeme mít. Nicméně jsem vás chtěl ze zdvořilostních důvodů informovat o tom, že se bude filmovat, tedy kromě toho, že se to vysílá po internetu. Dostáváme se tedy bodu 7 a na tento bod máme hodinu. Jedná se Poprosím vás, abyste se stišili. Výměna názorů na situaci v Rumunsku v návaznosti na požadavku, požadavek přednesený na plenárním zasedání dne 8. června na konferenci předsedu dne 11. června. Cílem je vyměnit si názory se zástupci Evropské komise a vítám pana místopředsedu Timmermanse, takže mu dám slovo za chvíli. Kolegyně a kolegové, pan předseda Šulc nás požádal, abychom diskutovali situaci týkající se Národního protikorupčního úřadu DNA, který začal vyšetřovat premiéra Viktora Pontu. Parlament na to byl upozorněn na začátku pléna 8. června a následně to bylo předáno konferenci předsedů. 11. června konference předsedů rozhodla, že tuto záležitost v Rumunsku předá výboru Libe, kde žádá o výměnu názoru. Já jsem požádal prvního místo předsedu komise France Mermance, aby se účastnil této výměny názoru. On okamžitě souhlasil. Bylo to první místo, které měl volné v kalendáři. Jsme velice rádi, že mezi nás přišel. Dám vám slovo a jenom z organizačních důvodů vám řeknu, kolegyně a kolegové, že potom dám slovo koordinátorům a pokud budeme mít čas, tak i dalším poslancům a poslankyním, kteří chtějí vystoupit. Franci, máte slovo a děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání. Děkuji mnohokrát za pozvání. na které jsem velice rád reagoval, abych se mohl vyjádřit k situaci v Rumunsku. Já jsem byl v Rumunsku náhodou před 14 dny, což bylo v den, kdy informovali premiéra Pontu justiční orgány, že bude vyšetřován. První připomínku, kterou k tomu mám, zajisté pochopíte, protože už jsem mi konec konců říkal, když jsem byl v Rumunsku, protože se mě na to mnozí ptali. Evropská komise pochopitelně není z toho komentovat eh, jednotlivé případy a pochopitelně ji není příslušné rozebírat konkrétní podrobnosti této kauzy. Rádi bychom, aby justice mohla pracovat nezávisle. Vidíme, že justice v Rumunsku zjevně nemá překážky a může konat na všech úrovních vlády, což si myslím, že je faktické prohlášení. Co se týče fungování celého systému, tak my jsme v poslední zprávě CVM psali jednu věc, kterou zopakuje, a to, že Rumunsko učinilo zásadní pokrok ve své snaze posílit právní stát – a zintenzivnit boj proti korupci. Nicméně otázka je, jestli se to dostalo do nezvratného bodu. My si myslíme, že ne, že je potřeba, aby se snažili ještě nadále. Já už jsem veřejně řekl všem politikům, se kterými jsem se setkal, jak poslancům, tak členům vlády, že Evropská komise bude přesně sledovat oddělení jednotlivých pravo, pravomocí, mocí a že to, co udělá parlament, by nemělo omezovat nezávislost justice. Takže pokud se zvažují nějaké pozněvací návrhy, tak je potřeba je sice diskutovat s justicí, nicméně jednotlivé moci mají své vlastní odpovědnosti, parlament má tu svou. Poté, co jsem s nimi hovořil, jsem také napsal dopis jak eh, předsedovi dolní, tak horní sněmovny rumunského parlamentu a říkal jsem, že Evropská komise eh, se chystá analyzovat veškeré pozněvací návrhy v souvislosti s tím, jestli omezují anebo neomezují eh, nezávislost justice. A pokud dobře vím, tak na základě tohoto dopisu a na základě rozhovoru s pre- předsedy obou sněmoven ještě nebylo hlasováno o těchto pozněvacích návrzích, stále se projednávají a my je budeme řádně sledovat, abychom zajistili, že nedojde k útoku na justici. Kromě toho, jak když jsem hovořil se sdělovacími prostředky, tak na veřejném vystoupení na hranici rumunská a Bulharska jsem pochopil, že mechanismus CVM rumunská delegace velmi podporuje to je pouzbudivé. Doufám, že se bude i nadále používat tento nástroj a to do maxima svého potenciálu, protože ještě jednou zopakuji, že Rumunsko dospělo pokroku, někdy pozoruhodnému, nicméně stále se to ještě nedostalo do nezvratného bodu. Takže je potřeba, aby se na tom dále pracovalo, tak aby se rumunskou budoucnosti v této oblasti vedlo lépe. Hmm. Veřejné konzultace, respektování rolí, rolí diskuse ve sdělovacích prostředcích, zapojení evropských institucí, parlamentu, komise a ostatních určitě napomůže Rumunsku eh, v tomto velice důležitém přechodu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane místo předsedo. A jak jsme říkali na začátku, nejprve chci rád slova, slovo koordinátorům, kteří chtějí vystoupit. Chce tedy koordinátor za EPP vystoupit jako první? Prosím, Monika Holmajer. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat za ty informace, které jste nám právě sdělil. Já mám ohledně situace v Rumunsku e, starosti právě v souvislosti se zprávy, e, na, které odkázal místo předseda komise a sice, že v Rumunsku se chystají zákony, které znovu posílí a podpoří korupci, že by to měly být e, tedy zákony, které právě do, do budoucna znovu umožní korupci a střety zájmu což je situace, která alespoň pro mě je velice důležitá a zásadní. Je to právě tak pravda v případě eh, Maďarska eh, jako Rumunska. Mně nejde o nějakou konkrétní osobu, ale je, to je otázka, kterou Rumunsko musí samo vyřešit, ale pro mě je v popředí to, zda existují zákonné iniciativy, případně nějaké snahy, které by vedly k tomu, že potenciálně v Rumunsku by mohly znovu nastat situace korupce a střetu zájmu, které by porušovaly kodaňská kritéria, e, která umožnila vstup do Evropské unie. A druhá otázka, kterou jsem si e, kladla na základě tiskových prohlášení a zpráv od kolegů a kolegyň, e, je, zda v případě nezrušení imunity, jak to bude s nezávislostí soudnictví protože ta by měla mít možnost vyšetřovat kohokoliv bez ohledu na to, kdo to je. E, nebude to tedy narušovat práci justice a nebude jí to bránit a jaké možnosti má komise k tomu, aby e, v takovéto situaci, přestože e, Přestože parlament jedná tak, jak jedná, jaké kroky může komise podniknout? A e, kromě toho máte nějaké poznatky ohledně toho, že nějakými legislativními akty by byla jednoznačně porušena kodaňská kritéria, případně by došlo z právního hlediska k, ke zhoršení situace v Rumunsku? To jsou pro mě zásadní otázky protože za EPP eh, e bych chtěla říci zcela jasně, že eh, zatím probíhá k udržitelnému vývoji ve členských státech a eh, to, co jsme projednávali v případě Maďarska, myslím si, že platí i zde protože to je e, vývoj, e, který by měl nastat v justici e, a jde tady o zacházení s trestními řízeními, jde tady o to, jaké jsou základní principy demokracie a mezi ně patří nezávislost justice a jejich orgánů, jimž by nemělo nic stát v cestě. To jsou pro mě ty zásadní otázky. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Za SAD? Birgit Cipl, prosím. Um... Děkuji. Já bych se nejprve chtěla připojit k tomu, co právě řekla eh, kolegyně Holmeier. A sice, že teprve když jde o případ korupce nebo další Eh, další prohřešky politiků, tak nejprve je to samozřejmě záležitost, kterou je třeba vyřešit na národní úrovni. A v uplynulých letech jsme měli případy nejen v Rumunsku a Maďarsku, ale i v mnoha takzvaných starých členských státech, eh, které sklidily značnou kritiku. A je otázka, jak se k tomu postavíme my, protože to má určitý evropský rozměr a je nutné, abychom eh, z evropské úrovně zareagovali. Já bych měla jednu věcnou otázku pro France Timmermance, eh, zdali by mi ji mohl zodpovědět, a sice pokud jde o případ pana Ponty, Eh, e, tedy existují určitá obvinění, jak aktuální, tak i obvinění z minulých let. A pokud jsou mé informace správné, eh, tak v těch případech, které se vztahují k roku 2007, bude vyšetřován nezávisle na zproštění imunity, eh, což je spíše známka toho, že justiční systém funguje jakým oprávněním by parlament nesprostil pontu imunity, to si myslím, že leží mimo naši kompetenci, to je věc Národního parlamentu. Otázka, kterou musíme odpovědět a která je relevantní z hlediska trestního práva, je poměrně zásadní. Eh, jestliže veřejný činitel se chová špatně, když přijímá úplatky, tak je to velice citlivá otázka. Já si vzpomínám, že před nějakou dobou eh, jsme, jsme hovořili o zákonech proti přijímání úplatků ze strany ministrů a poslanců a já si myslím, že tady jsou eh, v rámci Evropy velice rozdílné standardy, které bychom měli podrobně proskoumat a vypracovat nějaké srovnání. A musíme si také uvědomit, že dochází tím k porušování e, evropského práva, zda dochází k porušování evropského práva, anebo zda e, k vyšetřování a rozhodnutí musí dojít v jednotlivých členských státech. A já doufám, že ta dnešní debata přispěje k objasnění určitých věcných otázek ale e, zároveň si myslím, že je to debata, která jasně ozřejmuje, že pokud jde o e, právní stát a dodržování určitých principů, je tu potřeba jednat v poměrně mnoha oblastech a v poměrně mnoha rozdílných zemích. A v budoucnosti budeme muset zjistit, e, jak rozlišovat jednotlivé případy od strukturálních případů a na základě jakého postupu s nimi naložit. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Žádný jiný koordinátor nechce vystoupit. Pokud chcete vy vystoupit, vidím, že paní Gomez chce vystoupit, tak mě to dejte najevo jasně. Děkuji, paní Makevery Anguiaro. Omlouvám se za výslovnost. takže to uděláme v několika kolečkách. Je to tak přijatelné, Franci? Ano je. Děkuji, kolegyně a kolegové. Also Mr. Coelho as well? No. Pan Krelio taky? Ne. Říkal jste ne. Když jste ve výboru tak dlouho, tak také můžete odmítnout slovo, to je podsta, kterou vám vyhradíme. Já si to tady píšu na svůj vlastní seznam dneska. Ještě někdo z této strany? Já vím, že tady s ním jako předseda aukce, ale chci, aby všichni dostali možnost. Let's go. So, uh... Takže jdeme na to. Zrovna vystoupili koordinátoři SAD, tak to vezmeme řadě skupin. Nejprve paní Makovej. Já jsem chtěl vzít EPP po... E dobře, vy jste se přihlásila první, tak máte slovo. Já neznám podrobnosti té rumunské kauzy. Děkuji tedy Evropské komisi za poskytnuté informace. Ale musím říci, že mne pobouřila tato kauza, protože na jednu stranu probí, má probíhat vyšetřování a na druhou stranu se má změnit zákon způsobem, který by šel proti právnímu státu, proti justici a proti tomuto vyšetřování. Já pocházím ze země, kdy bývalý premiér je ve vězení, či byl podezřelý z korupce. A moje strana k tomu vystoupila tak, že prostě spravedlnost musí mít průchod a bylo by absolutně nemyslitelné přijmout jakékoliv změny, které by podkopaly systém justice a její schopnost někoho vyšetřovat a obvinit. To prostě by nebylo přijatelné. A pokud to není přijatelné u nás, nemělo by to být přijatelné ani v jiném členském státě EU. Takže doufám, že Evropská komise zde sehraje důležitou roli. My máme pocit, že ta bývalá komise nás v tomto trochu zklamala, co se týče korupce. Já jsem zmínila několik případů korupce, které se týkaly lidí v komisi dokonce pana Barosa a Evropská komise se rozhodla, že to odloží k ledu a to do míry, že ombudsmanka poslala otázku Evropské komisi, proč mě komise odpověděla tak, jako mě odpověděla. Byly to případy týkající se a státní zakázky na ponorky v době, kdy Baroso byl premiér a stávající místopremiér byl, vicepremiér byl, míst, byl ministrem a, obrany. V té samé kauze byl někdo odsouzen v Německu, ale v Portugalsku nikoli. A já jsem tedy podala stížnost. Následně jsem si stěžovala také na offsety, které nebyly v souladu se směrnicí o veřejných zakázkách a bylo to opravdu neuvěřitelné protože v této smlouvě <clears throat> ta smlouva figuruje v podstatě v jedné poznámce pod čarou ve zprávě o korupci, přičemž já jsem slyšela, že původně se o tom měla napsat celá stránka. Takže já jsem chtěla jenom využít tento příležitosti a požádat pana místopředsedu komise Timmermance, aby dělal svou práci a byl tvrdý, protože má tvrdý být. Dobře, buďte tvrdý, to byla hlavní zpráva, prosím. Four seconds, but never mind. Uh, tak, že vás, myslím si, že obecně by každý měl mít zhruba dvě minuty. Já bych také měl být přísný, až budu uh, vás kontrolovat, zda dotržujete řečnickou dobu. Takže nyní paní Makové, prosím. Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat vám, pane komisaři, za to, že jste dnes na, naší, na našem jednání a také doufám, že eh, ten e-mail, který jsem vám poslala. Chtěla bych na začátku říci, že Rumunsko už teď ztrácí na své image a na své pověsti z toho důvodu, jak se teď chová pan Ponta společně se svou parlamentní většinou. Rumunsko by nemělo být vlastně obvinováno, protože premiér teď čelí nařčení z korabce a přitom eh, vlastně nějak neodstoupil, odjel do Turecka na operaci a říká, že vlastně nechce odstoupit z vlády. Ale nesmíme obvinovat ani Rumunsko, ani Rumuny, pokud máme premiéra, který, eh, jak se pohrdá, otáčí se zády k systému justice Myslím si, že je dobré, že zde máme tuto rozpravu ve výboru Libe, protože náš premiér a jeho většina také útočí na systém justice, na příslušné instituce. Chtějí také změnit například trestní zákonník i procesní právo. Dělají to velice rychle, chtě, snaží se vytvořit překážky vyšetřování, které už by mělo probíhat. Nyní ten eh, kooperační a verifikační mechanismus, to také spadá do vašeho rezortu. My jsme zatím eh, ještě nedosáhli toho bodu, odkud už není návratu, protože je zde ta zpráva, nebo zprávy komise za ty loňské roky a v těch zprávech se říká velice jasně a opakovaně, že místní instituce dělají, co mají, to znamená soudci a žalobci, že pracují tak, jak mají, ale že v těch politických sférách zatím není dostatek politické vůle k tomu, aby se bojovalo s korupcí. A to se týká i té parlamentní většiny. Už tomu od roku 2000, bylo to tak 2012, 13, 14 a teď se podívejme, k čemu dochází v roce 2015. Na ty věci se upozorňovalo už dlouho a od té doby, kdy Ponta se dostal k moci, tak tam není žádná politická vůle, aby se s těmi věcmi něco dělalo. A myslím si, že to je to, o co jde to bychom se měli snažit změnit. A pak myslím, že z pohledu institucí se ty věci zlepšily. Eh, Pane komisaři, nevím, také zda se mnou souhlasíte, zda máte stejný názor, takže, nebo vy se tedy domníváte, že jsme dosáhli toho bodu, odkud není návratu či ne. Zajímá mě váš názor. Navíc eh, tedy beru v úvahu to, co, co, co píše komise ve své zprávě. Eh, Parlament nechce zbavit premiéra imunity ani v tomto případě, ani v jiných případech. Tam se to týká různých přátel pana premiéra nebo dalších členů jeho politické strany. Takže tam je další problém. Dalším problémem je ten nový návrh zákona, Možná řeknete, že otázky imunity to je vnitrostátní věc, ale já bych vás chtěla ještě upozornit na další věc, eh, o které se hovořilo ve zprávě CVM. Evropská komise tam říká, že vláda musí být složena z bezúhoných lidí a že tam nemohou být lidé, kteří jsou nařčeni z nějakých eh, trestných činů nebo z nějakých takových věcí. A že to musí být opravdu lidé, kteří jsou eh, bezúhoní. To se říká v tom zprávu, to se říká v té zprávě o CVM. A tím pádem tedy máme v Rumunsku problém, protože situace je taková, jako jsem ji popsala. V Rumunsku opravdu je problém, protože zde nedošlo k zbavení imunity těchto osob. Také bych chtěla ještě upozornit na kodaňská kritéria a porovnat to s návrhem tohoto nového zákona. Vypadá to tak, že vlastně to spíše už bylo pozastaveno, mm, protože to zřejmě nebude schváleno. Bylo tam celkem 23 takových návrhů zákona které usilovaly o změnu, o novelizaci trestního, zákonu, eh, trestního zákonníku a také o novelizaci procesního práva trestního. Hmm. Většinou je to tak, že nějaký nový zákon, pak se pár let eh, uplatňuje v praxi a pak se to nějakým způsobem novelizuje. Nicméně tyto všechny iniciativy pochází od strany PSD, a od dalších eh, vlád, pardon, od dalších stran vládní koalice. Oni se snaží postupovat velice rychle, aby to eh, vyšetřování narušili. Pan předseda přerušuje. Já vám ještě dám jenom jeden příklad a už eh, ne, ne, ne, říká pan předseda, pokud budete hovořit příliš dlouze, tak potom kolegové třeba i z vaší politické frakce nebudou mít dost času vyslovit, protože i z vaší politické frakce se přihlásilo asi dalších sedm kolegů takže děkuji, že dodržujete řeckou dobu. Já už to pouze dokončím. Chci říci, že je zde tedy 23 návrhů zákona, jeden usiluje o, drbat, o výrazné snížení možnosti organizovat různé akce, že se tam musí vlastně každá ta že, že tam musí být určitá lhuta, do kdy se musí nahlásit nějaká snaha o úplatek, podat úplatek. Pokud žalobce nebo ta obžaloba nevyřeší ten případ do dvou let, tak to vlastně bude na jeho vrub, takže je tam i ohrožena nezávislost soudnictví. Jestli tedy těch 23 návrhů zákona a ty nebyly vůbec nějakým způsobem zablokovány. Pan předseda Myslím si, že pokud se ti ostatní nedostanou ke slovu, bylo by to škoda, protože to je opravdu velice citlivá otázka. Myslím si, že všichni by se měli mít možnost vyjádřit. Takže opravdu chci vás požádat, abyste všichni dodržovali dvě minuty. Pokud bude pak ještě více času, já si myslím, že třeba pan, eh, zde pan místo předseda opravdu se vyjadřuje velice stručně, takže možná bude ještě čas eh, na další kolo otázek. Nyní pan Vitor Bosenário. Paní Monika Holmajer byla stručná. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo komise, dovolte mi, abych já rovněž také hovořil rumunsky. Budu hovořit nejprve o vašem velice vyváženém posouzení této situace. Eh, řekl jste to objektivně, objektivně jste a vyváženě popsal situaci v mé zemi. Ještě jednou bych chtěla říci, že lituji toho, že opět je, jsou ty rumunské jakési politické šarvátky, opět jsou zde na pořadu dne a jsou tam vlastně stále stejní protagonisté. Kdo teď zahájil tuto novou věc? jsou to osoby, které mají určitou pochybnou politickou důvěryhodnost. V roce 2012 padlo e, nařčení, které se týkalo referenda. Teď slyšíme od Národního protikorupčního úřadu DNA, že se vyšetřuje 17 případů, které se týkají podvodů v referendu. Takže já bych chtěla říct si jednu osobní poznámku. Co se týká tohoto případu pana premiéra, tak je to vlastně už eh, tam, tam už se to vlastně tahne k těm případům, které se staly v roce 2006, 2007, 2008 a to už tehdy bylo zakončeno v době, kdy byl uh, u, u moci pan Bašesku. Rumunský parlament se rozhodl, že nebude premiéra zbavovat imunity, ale to je věc Rumunska. Také chci říci, že eh, leží zde nyní v rumunské poslanské sněmovně novrhy, eh, které chtějí novelizovat zákony, ale je také zapotřebí si zamyslet nad tím, zda ty změny nejsou nutné, protože to jsou změny, které se týkají zneužití veřejného, ehm, veřejné moci. A to je pak důležité pro všechny politické eh, garnitury, protože to nejde tak, že někdo bude půl roku u, moř, u moci a že vlastně, když byl šest, před šesti měsíci obviněn, takže ho teď nemůžete pohánět k odpovědnosti. Myslím si, že takovou situaci musíme e, zastavit. Tam nej, někteří lidé jsou třeba viděni v televizi, mají na rukou pouta. Když se podíváte na jiné země, tak eh, tam se to řeší u soudu a nejsou tam všude kamery, takže my třeba chceme zabránit tomu, aby někteří lidé byli vlastně jaksi předváděni eh, u soudu, když je proti ním zneseno nějaké obvinění. A také chceme učený soudní systém. Třetí bod, který chceme přinést. Chceme, aby bylo s lidmi zacházeno před soudem stejně. Takže pokud je někdo naštěn z korupce, ať už je Rumun nebo ne, tak musí s ním být zacházeno stejným způsobem. Jak říkala paní Ana Gomez, je třeba zajistit i ty přeshraniční dopady. A pak chci ještě říci, že ta opatření, o kterých se teď eh, jedná v Rumunsku, to jsou opatření, o kterých by se měla hovořit i v jiných zemích, protože by zde měl být určitý balíček pro všechny členské státy. Možná Eh, bychom také měli přemýšlet o tom, že ten systém CVM pro Rumunsko a Bulharsko by měl být rozšířen i na další členské státy. Děkuji nyní. Yeah, thank you, chair, and, uh, thank you. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji také panu místo předsedovi, že navštívil naše jednání. Byl jsem poněkud překvapen, když slyšíme, že se vlastně jedná o věc eh, mm, jednoho členského státu, že to je vnitrostátní otázka a že vlastně bychom se neměli jaksi zaplétat do rumunské nějaké politické šarvátky. Ale já si vzpomínám, jak to bylo, když eh, docházelo, nebo je zde vlastně, hovoří se o tom, že je možná, eh, že jsou zde kladeny překážky justici a pak to už je tedy větší, širší otázka. A je to samozřejmě velice závažné. Když chceme využívat demokratické prostředky k tomu, abychom omezovali demokracii, tak to pak to už přece není jenom otázka jedné země, vnitrostátní záležitost. To je velice závažná právní věc. Mm, demokracie by neměla e, sama sobě škodit e, nějakým prostřednictvím e, práce parlamentu. To je opravdu velice závažná věc. Je to opravdu velice nebezpečná věc a zcela jistě to nepatří do Evropy. A právě proto probíhá dnes zde tato rozprava. Myslím si, že je to přiměřené, aby zde probíhala rozprava na toto téma zde v našem výboru. Ano, děkuji vám také za stručnost. Nyní pan Peter Niedermiller. Děkuji za slovo, pane předsedo. Při této příležitosti rovněž využiji možnost tlumočení, budu hovořit maďarsky. Myslím si, že to možná pro vás bude určité dobrodružství. Mně úplně není jasné, o co jde, ale z toho, co jsem vyrozuměl, tak eh, jsem pochopil, že parlament nezrušil imunitu premiéra. Pokud tomu tak je, tak si dovedu představit, že rumunský parlament moc dobře ví, proč to udělal. Proč to udělal? a do jaké míry my nebo komise má co vysvětlovat rumunskému parlamentu, jestli má zvedat někomu, zrušit někomu imunitu nebo ne. Můžete pokračovat, není žádný problém, jenom tam bylo trošku spoždění, ale už to máme. Chcete teď mluvit místo mě nebo co? Já vám, já vám klidně dám slovo. A nebo mě necháte domluvit. Prosím, Petře, pokračujte. Došlo ke spoždění v anglickém tlumočení, ale už to funguje. Je ezt máš Másrészt eh, azt dobrá. Kromě toho jsme také slyšeli, že tady máme různé návrhy zákonů, které probírá parlament, ale nebylo tam žádné rozhodnutí, takže se to může jenom změnit. Jsou pouze projednávány tyto pozněvací návrhy. A potom si říkám opravdu, proč my se tady pleteme do vnitřních záležitostí jiného členského státu. Proč nenecháme parlament, aby si řešil své vlastní problémy. Mně není úplně jasné, co my tady s tím máme dělat. Ano, pochopitelně, že působím se v Rumunsku proti korupci. Myslím si, že justice se zlepšuje. Vím, že několik lidí bylo zatčeno, takže se zdá, že systém funguje. Ještě jednou opakuji, tedy není mi jasné, proč my tady vedeme tuto rozpravu. Jak říkala paní Holmajer, přečetla jsem si to v novinách. No, možná, že bychom měli trochu více dohloubky, abychom věděli přesně, jakých případných porušení zákona se to týká. Třeba jestli došlo k narušení evropských základních hodnot nebo ne. Pokud ne, a pokud pokračuje vyšetřování, tak my se do toho nemáme co plést. Thank you also for sticking to time. Next. No, děkuji také. Nyní eh, za to, že jste drželi řečnickou dobu. Nyní pan Čabas Solgor. Děkuji, pane předsedo. Já žiju v Rumunsku. Je to opravdu velice zajímavá země. Když si teď pomyslím, že vlastně náš eh, premiér je minulý generál a, min, a bývalý mm, hlavní představitel nějakých tajných služeb by se snad měl stát premiérem příštím. Vidíme, že opravdu v Rumunsko hm, má poměrně dobré, bezprecedentní výsledky v boji proti korupci nyní, ale ty výstupy nejsou úplně konzistentní a také jsou tam určité věci, které mají závažné dopady. Veřejné orgány jsou teď už téměř paralizovány. Ehm, ti eh, úředníci se bojí, že se stanou obětmi v tom boji proti korupci a tajné služby v Rumunsku mají také svůj vliv mm, protože dohled nad těmito tajnými službami také není řádný. A ještě bych chtěl říct si třetí věc, abyste si učinili takový obecný obrázek, jak vypadá Rumunsko aniž bych chtěl komisi nějakým způsobem tlačit do toho, aby zjišťovala, k čemu dochází v Rumunsku. Minister vnitra nedávno v Rumunsku mm, přinesl nový návrh eh, veřejné strategie bezpečnost a tam hovoří o tom, že eh, pokud tam bude Eh, nějaký, eh, že, že se vlastně některé věci budou považovat za narušování veřejného pořádku. Takže to jenom tak, eh, abyste si udělali představu. Já dnes dopoledne jsem nežádala o slovo v té debatě o agentuře pro základní práva, protože vždycky vím, že to, co říká agentura FRA, co říká komise, tak to vlastně nemá vůbec žádný dopad na ty situace, kdy dochází k persekuci členů různých národnostních menšin a kdy nejsou eh, dodržována jejich práva. Takže ale dnes je tedy tato jiná debata. Možná se k tomu ještě vyjádřím. Děkuji ani pan Pusul. Děkuji, já budu velice stručný, budu hovořit rovněž rumunsky, nebudu už opakovat eh, to, co zde zaznělo od předřečníků, zejména paní Makovej, pan Rumburano. Myslím si, že jste několik velice důležitých věcí, o nichž musíme hovořit. Jste v Evropském parlamentu. Domnívám se, že je očividné pro každého, že je pravda, že parlament by neměl bránit vyšetřování ani těch vysoce postavených úředníků, protože je důležité pro veřejnost, aby tato vyšetřování proběhlo, vzhledem k tomu, o jaké posty se jedná. Já si myslím, že ta situace je poměrně zvláštní v Rumunsku. Je to opravdu velice svízelné. Parlamentní většina vlastně neumožňuje justici správně pracovat, odvádět svou práci. Premiér také odmítl rezignovat. A dnes jste v Evropském parlamentu, slyším eh, od velkých politických skupin, že legislativní návrhy, které leží eh, v Rumunsku, teď ohrožují nezávislost a funkčnost eh, justičního systému a že jsou nepřijatelné. A že pokud by tyto návrhy byly schváleny, tak by zcela jistě Eh, mm, vytvořily další problémy této země a přitom tato země už teď je úzce monitorována v souvislosti s jejich fungováním justice. Děkuji. Děkuji, paní Lunaček žádá o slovo, nicméně my už jsme uzavřeli seznam řečníků, protože máme přesně jednu hodinu na tuto citlivou záležitost a nyní je na řadě pan Vojčechovský. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jako předseda meziskupiny pro ochranu zvířat, když už hovoříme o Rumunsku, jsem chtěl zmínit další záležitost. A je to záležitost, která hýbe veřejným míněním a jedná se o zacházení s toulavými psy v Rumunsku. Já jsem o této záležitosti psal panu Pontimu a rumunským orgánům. Rok a půl nebo dva prochází velmi brutální akce likvidace toulavých psů v Rumunsku a musím říci, že to uráží nejenom evropské veřejné mínění, ale trpí tím citlivé lidé, citliví lidé v Rumunsku, kterých tam je spoustu. A myslím, že to staví do velmi špatného světla rumunské orgány v Evropě. A chtěl jsem tedy využít této diskuse a apelovat na to, aby se používaly humanitární řešení v této záležitosti. A o to více jak jsem slyšel od několika představitelů Rumunska z různých organizací nevládních, tak je tady podezření, že celý proces je skorumpovaný. Ano, existují tam toulavá zvířata, ale ti, kteří za to dostávají spoustu peněz, pochopitelně mají zájem na tom, aby těch toulavých zvířat bylo co nejvíc tím, že za každé zvíře berou celkem velké peníze, 100 nebo 200 euro. A upozorní na to z toho důvodu, že to je záležitost, která by opravdu měla všechny zajímat, protože Rumunsko úplně zbytečně tratí svůj imič kvůli této záležitosti. Takže prosím, abyste toto vzali v úvahu protože si myslím, že to mají na odpovědnosti rumunské orgány. Je prostě potřeba zajistit, aby se využili akceptovatelné Evrop, prostředky, prostředky akceptovatelné v Evropě 21. století. Thank you very much. Um... Děkuji. Tak teď naši, naše dvě koordinátorky, nejprve paní Zipl a poté paní Holmer, požádali o slovo znovu. E, poměrně na tom trvají, určitě chtějí říct něco podstatného. Aspoň doufám, paní Zipl. Děkuji, pane předsedo. Já se také pokusím vyjádřit stručně. Existuje korupce v Evropě? Ano. Existuje korupce v Rumunsku? Ano. Do té míry souhlasím s kolegyní, že Rumunsko vytváří špatnou imič, ale máme tu i dobrou zprávu. V Rumunsku se totiž vyšetřuje vedle případu Ponty je tu celá řada lidí, kteří jsou vyšetřováni pro podezření z korupce. Mezi nimi je i mnoho politiků a to je pro mě spíš důkaz toho, že justice funguje a chtěla bych poukázat na to, že před nedávnem jsme tady měli zprávu o Rumunsku a Bulharsku, eh, které jsou zatím pod pozorováním a komise nás tehdy ujistila, že Rumunsko činí velké pokroky. Na to bychom také neměli zapomínat. Kromě toho bych chtěla poukázat na to, že tady v parlamentu už jsme diskutovali o, a vyjednávali o směrnici ohledně presumpce neviny. A proto ještě jednou, existují-li obvinění, musí, musí se jednat, ale dokud není vina prokázána, každý člověk je nevinný. To bych chtěla zdůraznit. Protože jsem to z, něk- z některých poznámek jsem tady vycítila opak. Ano, je pravda, že je to nešťastná schoda okolností, ale e, je pravda, že je potřeba ve vší věcnosti ověřit, zda ty zákony, které se chystají, opravdu mají za cíl omezit justici, zda ano nebo ne. A pokud ano, mohlo by to pro nás být téma, samozřejmě ale i e, tady si myslím, že reagujeme spíše na základě zvěstí a fám a proto je důležité, abychom, e, tomu, abychom to podrobně sledovali, ale také, abychom se drželi faktů. A nakonec paní Holmajer. E, já musím říct, že jsem poměrně zaražena tím, co zaznívá z SD a dalších frakcí. Je to tak velká dychtivost ohledně toho brát si nějakou zem pod drobnohled. Já nikoho nechci brát pod drobnohled, ale eh, chtěla bych říct si nejprve kolegovi Boštináru, že to nebyla kolegyně Makovej, která iniciovala eh, toto eh, sezení, toto zasedání, ale byla to konference předsedů Evropského parlamentu na základě dopisu předsedy parlamentu, který také pozval místo předsedu komise. Za druhé, jde tady samozřejmě o otázku, eh, pokud je o případ Ponta, tak v našem parlamentu nám jde o to, zda rumunská justice postupuje eh, proti panu Pontovi eh, správně, anebo je její nezávislost narušena tím, že pan Ponta nebyl zproštěn imunity. To je pro nás otázka, protože tím je spochybněna nezávislost soudnictví. To, je, to ale nesouvisí přímo s jménem Ponta, nebo není to na něm závislé, to se týká každého e, případu případného zbroštění imunity. Tady je zapotřebí e, brát v úvahu stávající e, právní akty, a případná parlamentní rozhodnutí. A e, za druhé, v případě těch 23 právních aktů, tak ta Eh, to, to, to množství, ta náhlost a ten spěch, eh, s jakými se najednou objevili, to je přece jenom zarážející. Skýtá to například otázky, Eh, zda příslušná opatření by měla být povolena například pouze v případě, když bude prokázáno nadevší pochybnost, tedy kdy bude provedeno důkazní eh, eh, řízení a to považuji za problematické a to je zapotřebí přeskoumat z hlediska přiměřenosti. A dále Svědkové, kteří nyní požívají ochrany, by neměli této ochrany požívat v budoucnosti podle těchto návrhů. A v tom případě to má značný dopad na boj proti organizovanému zločinu, kde jsou svědci hodní zvláštní ochrany a právě proto takovýto zákon zkrátka plodí otázky. A tyto otázky my si musíme klást, musíme je prověřovat a poté musíme nějak rozhodnout pak tu jde například o to, zda v budoucnosti u určitých postupů a řízení, které se týkají korupce, bude zavedena nějaká lhůta 6, šest, měsíců. A pak tu jde také o další možnosti, například já teď pouze zkoumám obsah těch návrhů a kladu otázky. Osobně to zatím neodsuzuji, pouze kladu otázky. K těm otázkám patří například také to, že se tu zmiňuje, že, že v případě příslušných okolností se plánuje také, plánují také sankce pro soudce a státní zástupce v případě, kdy délka řízení nebo, případ, nebo, nebo pokud ji tedy zjistí e, Evropský soudní dvůr, tak to je chyba, ke které dochází v každé justici, tak e, zdá se dá nějak postupovat prostřednictvím sankcí proti soudcům a státním zástupcům. A to e, hovořím stále pouze o samotném obsahu. Měli bychom se opravdu oprostit od toho, abychom eh, pouze jednorázově eh, bojovali proti, proti socialismu a my bojovali za EPP, eh, e protože někde je vláda EPP, zatímco v Rumunské je vláda socialistů. Já tady pouze hodnotím, obsahové, hodnotím obsah těch zákonů, a právě tak jako v Maďarsku je zapotřebí si vytvořit odstup. Já pouze kladu otázky ohledně nezávislosti justice, dodržování demokracie, právního státu, dodržování kodaňských kritérií a to jak v případě Romunska, tak i v případě Maďarska a prosím kolegy ze socialistické frakce, aby to dělali se mnou a žasnu nad tím, že eh, se nehlásí o slovo, přestože jsou tady tak početně zastoupení. Eh, omlouvám se, pane předsedo, ale chtěla bych zdůraznit, že jsem pouze řekla, že pokud, eh, omlouvám se, musím říct v Německu, Eh, pokud existuje nějaké obvinění, je zapotřebí ho prošetřit. To jsem zcela jasně řekla. A dělat, eh, jako by eh, bychom se bránili jakémukoliv objasňování, my socialisté, tak to je naprosto nepatřičné. A případ, a pokud by se měli všechny případy prošetřit, tak byste museli hlasovat pro rezoluci o Maďarsku. Eh, Birgit, já jsem toto neřekla a distancuji se od takovýchto tvrzení. Já jsem říkala naprostý opak. Já jsem žádala o to, abychom eh, se oprostili od politických eh, zpřízněností a abychom diskutovali o obsahu relevantním pro Evropskou unii. O nic jiného jsem nežádala. Dobře, dobře, vážené kolegyně, já jsem z dobroty srdce chtěl dát oběma koordinátorkám několik minut, tak jak to žádali. Možná to byla chyba, jak vidím. Dobře, tak eh, bylo dobré vyslechnout si tady názory obou frakcí a to eh, v poměrně vyvážených časových úsecích, takže nechme to tak. A teď máme pár minut také na mý prvního místo předsedu komise, který tu stále ještě je a trpělivě čeká, aby odpověděl na naše otázky. Takže pane první místo předsedo, prosím odpověste. Eh, děkuji vám. Eh, já bych možná na minutku vám eh, povyprávěl svůj osobní příběh s Rumunskem. Já si pamatuju velmi živě, jak jsem byl mladý diplomat a na konci 80. let a začátku 90. jsem byl v Rumunsku. A velmi živě si pamatuji, jak ta země trpěla. A trpěla systémem, který byl tak strašlivý, že nikdo tam nemohl rozvinout svůj osobní potenciál. Pamatuju si živě, jak tehdy byli lidé chudí, neuvěřitelně chudí. A bojovali den za dnem. Pamatuju si živě také, že se nedalo nikde nic sehnat. Nemohli jste dát děti na školu, nemohli jste nic, pokud vám nepomohla strana, anebo pokud jste i tomu nejnižšímu úředničkovi nedali úplatek. Všude. To bylo tehdejší Rumunsko. A podívejte se na Rumunsko dnes. To je jiná země. To je naprosto zásadně odlišná země. A myslím si, že by bylo spravedlivé e, nejen vnímat dnešní stav a ukázat na to, co stále ještě není v pořádku, toho je hodně, ale pamatovat si také, čeho všeho bylo dosaženo za posledních 25 let. A to je opravdu úctyhodný pokrok, mírně řečeno. To bych opravdu chtěl říct na úvod, protože těch problémů tam bylo velmi mnoho. Ano, stále ještě e, nějaké jsou. Pan Šogor o tom hovořil, o problému s národnostními menšinami. Ale já osobně e, jsem měl hodně zkušenosti e, s působením v Transylvánii v polovině 90. let a tam byla situace národních menšin úplně jiná. Ano, stále ještě jsou problémy, ale když to srovnáte s tehdejší situací, tak ten pokrok je značný. A musím říci, že je to také díky evropským institucím a jejich tlaku, který vyvíjeli. Takže ono to záleží na úhlu pohledu, který si vyberete. A politické strany jako UDMR jsou čím dál častějším součástí častější složkou mocenského boje, bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci, tak UDMR je vždycky nějak zapojena. A to je pozitivní vývoj ohledně menšin. Tak na druhou stranu samozřejmě eh, ještě nejsme u cíle. Kdybychom byli u cíle, neexistovalo by CVM. A CVM potřebujeme. Ještě jsme s ním neskončili. Musíme s ním konzistentně pokračovat, abychom se dostali za ten bod není návratu. Ještě jsme se za něj nedostali. Já můžu složit mnoho komplimentů nejen k těm dlouhodobým úspěchům, ale i k úspěchům za posledních několik let. Pontova vláda učinila značné kroky vpřed. Už ale jsme u cíle? Ne. Já vám můžu dát konkrétní příklady. Já jsem e, řekl zcela jasně předsedovi Senátu, že v zemi, kde funguje právní stát, není možné osobně útočit na e, předsedu nejvyššího soudu země. To se zkrátka nedělá. A on to udělal a já jsem mu to řekl rovnou. To se nedělá. Takže stále tady ještě je co řešit. A stále ještě je třeba vést dialogy. A pokud jde o imunitu, já myslím, že každý parlament má nějakou podobu imunity, eh, systému imunity pro své poslance, ale k tomu bych chtěl říct pár věcí. Za prvé, imunita téměř ve všech parlamentních systémech na světě je navázána na činnost toho jednotlivce ve funkci poslance, aby je chránila při jejich poslanecké činnosti. A nad rámec toho by se neměla rozšiřovat. A já jsem řekl předsedům obou komor, že takto já chápu institut imunity. A my budeme posuzovat vše, co se tam děje právě z hlediska tohoto principu. Druhý princip spočívá v tom, že pokud eh, se parlament rozhodne eh, zrušit imunitu, pak toto rozhodnutí by se mělo zakládat na stejných kritériích, jako jsou posuzování ostatní občané, když jsou postaveni před spravedlnost. Eh, spravedlnost by se neměla uplatňovat různým způsobem podle toho, jestli ten člověk byl zvolen do parlamentu nebo ne. A to je zase princip, který my budeme posuzovat při hodnocení při návrhu zákona v případě, že budou přijaty. A já souhlasím s paní Zippel, nebo to byl pan Niedermiller, kdo říkal, že jsme se neúčastnili diskuzí v přípravné fázi toho zákona. My musíme respektovat nezávislost soudnictví a právě tak musíme respektovat nezávislost zákonodárců. To je pravda. Nicméně v tomto procesu nemá smysl říkat, že pokud by to a to bylo přijato, pak by z toho plynulo to a to. E, já jsem nedávno odpovídal na otázky e, poslanců ohledně návrhu legislativy ve Francii a tam jsem taky říkal, e, to by mohlo vést k tomu a tomu a to je přesně ta stejná situace jako zde. Myslím si, že politicky a prakticky je někdy inteligentnější varovat říkat, dávejte si pozor, pokud se pustíte touto cestou, eh, tak se může něco stát. A ne počkat, až eh, se to stane zákonem a potom bojovat proti tomu zákonu. To je tedy taková rovnováha, které se v komisi snažíme držet, kterou se snažíme najít. Eh, pokud jde o mravní integritu politických vůdců, tak to je nesmírně ožehavé téma, to sami víte velice dobře. A zase můžeme se ptát velice obecně, ale když se ptáme v tomto případě, tak to musí být konkrétní otázky, protože všichni víme, že mluvíme o, eh, o, před, o předsedovi vlády Pontovi. Eh, já můžu eh, navázat na to, co řekla paní Zipl. Je pravda, že stále ještě je vůči němu vedeno vyšetřování, na základě obvinění, které se týkají doby předtím, než byl zvolen. To probíhá dál. To je pravda. To, je, to bych jenom chtěl potvrdit, tento fakt. Ale samozřejmě je jasné, že přestože na jedné straně říkáte, že političtí činitelé, poslanci by neměli mít lepší zacházení než běžní občané, pak je také životním faktem, že my, jsme eh, jaksi na očích veřejnosti a proto bychom měli eh, mít vyšší standardy než ty minimální standardy, které požadujeme od občanů. To je eh, můj argument, ale to není nějaký zákon. To je otázka politické morálky, abych tak řekl. A to si myslím, že je názor, který zastává i většina vašeho parlamentu. Proto jsem se zmínil o tom, že to není pouze národní záležitost, s tím souhlasím, je to širší záležitost, ale chtěl bych ji uvést do toho kontextu transformace v Rumunsku, která stále ještě probíhá. A opakuji, ten pokrok je obrovský, zejména za posledních několik let ale eh, ještě nejsme v bodě, ze kterého není návratu a opravdu se mi nelíbí, že nyní dochází k otevřené konfrontaci mezi dvěma složkami státní moci, konkrétně soudnictvím a eh, parlamentem eh, a tyto dvě strany se otevřeně kritizují v médiích, což není dobré ani pro jednu z těch dvou složek. Což doufám, že si všichni v Romunsku uvědomí. Zároveň je také fakt, že justice eh, může jednat na všech úrovních a ne, neomezuje se ve svých činech. To je také třeba zdůraznit. Paní Gomez mě žádala, abych byl tvrdý, tak eh, já nemám pověst nějakého slabocha, nicméně pokusím se dostat vašim očekáváním. Eh, pokusil jsem se o to i dnes a Mimo jiné bych chtěl říct paní Holmajer, že když kritizujeme vůdce zemí, politiky, premiéry, tak nekritizujeme země, my kritizujeme politiky. Země to je něco víc než politici, a to říkám jako politik, naštěstí. Pak je tu ještě jeden problém, eh, který mi leží velmi na srdci, ale přesně neznám odpověď, a to je otázka toulavých psů. Eh, já vím, že to eh, je kauza, která budí pozornost veřejnosti a vím, že mnozí evropští občané se o to velmi zajímají. A já vím, že to vypadá strašně, co se děje s toulavými psy v Rumunsku ale zároveň, jakožto velký milovník psů a majitel psů, vám musím říci, že ten problém je nesmírně, nesmírně složitý. Kdybyste měli dítě na ulici, kdybyste měli dítě a na ulici ho pokousal toulavý pes, jak myslíte, že by veřejnost reagovala, kdybyste s toulavými psy nedělali nic? Já vím, že to, co se dělá s toulavými psy, by mělo být eh, humánní, mělo by to být šetrné a tady jsou patrně eh, prostory k, ke zlepšení. Nicméně ten příběh má dvě strany a podle mě je jedině férové, abychom viděli obě strany této mince protože došlo k určitým závažným lidským tragédiím kvůli eh, toulavým psům, a to nejen v Rumunsku, ale i v jiných zemích. A eh, konečně, eh, pane předsedo, už jsem přetáhl čas a řeknu poslední věc. Já vítám tuto debatu. Já zcela upřímně říkám velice otevřeně, že jsem si že jsem čekal, že to bude politické přetahování, kdy na sebe budou jednotlivé strany útočit ale byl jsem velice příjemně překvapen tím faktem, že váš výbor, pane předsedo, chtěl hovořit o struktuře, strukturálních otázkách a o tom, jak můžeme pomoci vylepšit tu strukturální situaci. A chtěl bych říci také, že v podstatě výbor souhlasí s tím hodnocením, že Rumunsko učinilo značné pokroky za několik posledních let. Děkuji vám, pane předsedo, za trpělivost. Eh. Děkuji mnohokrát, pane místo předsedo. Tady se málo vytleská mimochodem v tomto výboru. Děkuji za potlesk. Musím říci, že si to velmi vážím. Vím, že potřebujete odejít. Vy jste říkal, že to je nějaká zápletka, které využívá jedna strana proti druhé. No, já si myslím, že tady spíše jde o mechanismus základních práv. Ráda má dialog, vy máte své mechanismy, které jsou známy a my máme mechanismus. Ten mechanismus je dynamický a pochopitelně to působí velké zdroje neklidu. V každém případě děkuji kolegům za to, že byli alespoň trochu disciplinovaní a důstojní během této hodiny, protože já vím, že je to téma, které je citlivé. Ale je to součástí mechanismu pro dodržování základních práv zjišťovat, co se děje v jednotlivých členských státech. Takže děkuji vám za vaši pozornost a děkuji panu prvnímu místopředsedovi za to, že odpověděl tady tyto otázky. Jak přesně, tak humorně. Děkuji. Kolegyně a kolegové, jako bylo požádáno, budeme o tom dále jednat na zasedání koordinátorů. Děkuji. colleagues, we uh, move straight to the next. Uh... Děkuji. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu, protože už máme spoždění. od 8. Já prostě budu pokračovat, tak vás poprosím, abyste rychle opustili místnost, pokud tady nezůstáváte. Pan Peter Niedemele má, bude mít slovo k rozpočtu na rok 2016. Čeká nás výměna názoru s panem Fernandesem, We have the exchange of views with Mr. Fernandez. Takže výměna názorů s rozpo- se spravodajem pro rozpočet na rok 2016 pro Evropskou komisi. A nejprve dáme slovo panu Líder Millerovi, který předloží priority Libe pro rozpočet za rok 2016. Kolegyně a kolegové, je to důležitý bod, takže pokud se neúčastníte této diskuse, tak vás poprosím, abyste opustili zasedací místnost. Požádám pana Fernandese, aby hovořil nejprve o prioritách Libe a potom dám slovo stínovým zpravodajům k následné výměně názoru. Pane Fernandesi, máte slovo. No. Pardon, pan Niedermayer je jako první. O moc se vám omlouvám, pane Fernandesi. Prosím. Děkuji mnohokrát. Já tady skoro nic neslyším. Tlumočníci také ne. To máte štěstí, protože já jsem se splet. Děkuji Tomáši, to pomohlo. Pan místo předseda zjevně uklidnil tento sál, takže děkuji. Petře, prosím. Děkuji mnohokrát a děkuji panu Fernandesovi za to, že tady s námi dnes je. Já jsem chtěl zmínit pár priorit výboru Libe týkající se rozpočtu pro rok 2016. Některé tyto priority byly obsaženy v dopise pana předsedy našeho výboru, předsedově rozpočtového výboru. První obecný bod se týká stávající situace týkající se eh, migračních toků ve středozemí a reakce Evropské unie na ní. To je pro nás velké téma. A z toho důvodu chci podtrhnout v tomto kontextu určité priority. Za prvé, vytváření fondu pro migraci, integraci a azyl, který by zajistil, že mechanismy pro přesídlování, které navrhuje Evropská komise, byly řádně financovány, tak aby bylo možné zlepšit podmínky pro přijímání žadatelů o azyl a uprchlíky a také podpořit všechny členské státy, které jsou jaksi na hranici a čelí migračním tlakům. Za druhé, neadekvátní rozpočtový neadekvátní rozpočtová odpověď na humanitární katastrofu, kterou jsme zaznamenali v Evropské unii. Má to souvislost pochopitelně se Středomořím a týká se to operací pro vyhledávání a záchranu. A za třetí, navýšení rozpočtu a počtu zaměstnanců ASO. EASO. Tady je nám velmi líto, že se měl snížit rozpočet EASO u technických grantů na rok 2016. Kromě toho také vítáme nárůst rozpočtu Frontexu, především co se týče operací Triton a Poseidon. Trváme si ale na tom, že záchrana životů na moři by měla být hlavním cílem těchto operací. Co se týče klíčových agentur, tak, Evrop, tak tento výbor znovu opakuje, že Evropská komise by se měla znova zamyslet nad rozdělováním prostředků, berouc lépe v úvahu pracovní popis a vytíženost eh, všech agentů v oblasti vnitra a spravedlnosti. <clears throat> Lepší financování nástrojů pro sledování propagace právního státu a řádného fungování justice. Takže kromě těchto klíčových priorit jsem se chtěl zeptat, pane Fernandesi, na návrh komise týkající se rozhodnutí o mobilizaci nástroje flexibility. Já jsem zpravodaj za Libe pro tuto otázku, takže mě to velmi zajímá. Používání nástroje flexibility, jak víte, je součástí návrhu Evropské komise týkajícího se urgentního převedení prostředků v rámci pomoci Řecku a Itálie. Zajímalo by mě, jak se rozpočtový výbor Eh, naložit s tímto návrhem. Bude se to probírat společně s vyjednáváním o rozpočtu pro rok 2016, protože to navýšení navrhované se týká rozpočtu 2016. A nebo by mě zajímalo, jestli se to bude probírat dříve v rámci vyjednávání v Radě o relokačním mechanismu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Petře, za jasné otázky na pana Fernandese. A teď požádám pana Fernandese, aby se vyjádřil k prioritám Libe ještě předtím, než dám slovo stínovým zpravodajům. Prosím, chcete odpovědět na otázky, které právě padly? Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl předložit hlavní směry, o kterých už se hlasovalo, také v rozpočtovém výboru. Zpráva se týká mandátu na trialog a obsahuje naše obecné priority. My jsme hlasovali v březnu 11. o hlavních směrech. A v těch hlavních směrech máme tři priority zaměstnanost, podnikání a podnikavost, ale také solidarita. A to jak vnitřní, tak vnější. Kromě toho také otázky migrace a bezpečnosti. Pochopitelně zvolení těchto priorit bude mít eh, dopad na příslušné rozpočtové položky a na programy. My vycházíme v rozpočtu na rok 2016 z toho, že je potřeba respektovat závazky. A to znamená, že závazky, které Rada učinila Evropskému parlamentu, a tady už vlastně začínám odpovídat na otázku týkající se flexibility – Zavazky rady týkající se víceletého finančního rámce 2014 až 2020 jsou jiné, co se flexibility týče, od rámce 2007 až 2013. My jsme přijali tady tento rozpočtový rámec, protože máme možnost uplatnit tuto flexibilitu. A ta flexibilita představuje určité nástroje. Dohodli jsme se na tomto s radou, pro nás tyto nástroje flexibility, jako například třeba fond eh, Solidarity, o kterém tady hovoříme, nebo fond, o kterém tady hovoříme, to jsou prostě nástroje, které jsou nad rámec víceletého finančního rámce. A pak tam ještě další věc. Pakliže se nevyužijí nějaké prostředky jeden rok, tak od roku 2016 mohou být jako závazky použity v nadcházejícím roce, protože jsou součástí globální marže. Pokud máme malý rozpočet, tak musíme využít všechny prostředky. A musíme využít tyto nástroje flexibility. Respektovat závazky to ještě znamená i druhou věc. To ještě ani tady nemluvíme o otázce pladeb. V rubrice 3 Eh, tam chybí dvě miliardy. Platby jsou logickým důsledkem závazku k platbě a proto tedy žádáme, aby tyto částky byly proplaceny, aby bylo zaplaceno to, co bylo autorizováno. Je prostě nemožné, aby to probíhalo takovýmto způsobem eh, v takto důležitém okruhu. Tento rozpočtový okruh 3, ten nemá marži. Jinými slovy, tady máme určitý problém. Například u pilotních projektů anebo přípravných opatření. To znamená, že 124 milionů euro, to je jaksi návrh týkající se nástroje pro flexibilitu, nestačí podle našeho názoru. Protože já myslím, že my tady potřebujeme marži na nepředvídané události ale také marži pro pilotní projekty a pro přípravná opatření. Teď, co se týče rozpočtu pro tuto komisi, tak tady máme navýšení ve dvou oblastech, tedy migrační, azylový a integrační fond a MIF. E a to v závazcích o 36,2%, což je hodně, a potom Fond vnitřní bezpečnosti, tam máme navýšení závazku o 7,5%. Teď co se týče pladeb, tak pro Azylový a migrační a integrační fond tam máme navýšení o 35% a pro bezpečnostní fond máme navýšení o 15,5%. Kromě toho u programu pro spravedlnost rovnost práva občané, tam máme navýšení a já to tady srovnávám s rokem 2015 mimochodem o 4,5%, eh, co se týče závazku. A potom tam ještě jedna obecná záležitost. v našem mandátu, která byla odhlasována v rozpočtovém výboru a týká se to trialogu. Pětiprocentní snížení zaměstnanců během pěti let by nemělo probíhat všude stejně, protože Eh, ne všechny agentury jsou stejné, objevují se různé nouzové situace a podobně. Takže když jsme u těch devíti agentur, tak například Frontex, eh, ten navýšil nábor o 34%. A EASO eh, je o méně snížení o 4,2% a potom Agentura pro základní práva o 0,4%. Tam se to taky snížilo. To je naše priorita, tyto agentury, takže jsme je vložili i do jiné části zprávy, e, která se zabývá obecnými záležitostmi. Specifické připomínky týkající se EASA a Europolu a agentury, které se zabývají ILE, eh, LIBE, pardon, tak ty jsme také pojednali v této zprávě. 5. bylo 5. Eh, jsme přijali opravný rozpočet, pátý opravný rozpočet jsme přijali tam se navrhuje o zvýšení 5, 4 a 3 počtů u Frontexu, EASO a eh, Frontexu, EASO Frontex Europol. V návrhu rozpočtu pro rok 2016 máme méně zaměstnanců ve Frontexu a Europolu i Eurojustu což ukazuje přesně to, co jsem říkal, že je potřeba celou situaci analyzovat. Musíme analyzovat otázku personálu u agentur. A také chci připomenout ještě další věc. Hovoříme o návrhu rozpočtu komise, který následně bude předložen ke čtení radě. A já vždy od rady v tomto očekávám jenom to nejhorší protože rada vždycky dělá nebo říká pěkná slova a my s těmi pěknými slovy souhlasíme. Ale následně nám nedají dost peněz na priority. Nejsou dokonce ani peníze na to, aby se zaplatilo to, co už proběhlo, jak jsem říkal. Takže budeme vyjednávat na základě priorit, které jsem zmiňoval. Máme teda, náv- máme teda návrhy na zvýšení, zároveň také kritizujeme určité věci v, této, v tomto návrhu, vyplývá už to z vystoupení předchozího. A teď mandát k trialogu. 3. září je termín na podávání rozpočtových pozněvacích návrhů a to je celkem specifická záležitost. U této zprávy o mandátu nemusíme mít žádné příliš specifické věci, jenom v podstatě jsme specifikovali tu agenturu, o které jsem hovořil. A potom v září se to bude překládat 28., 29., 30. září se bude a, Eh, v, eh, hlasovat o rozpočtu potom 13. a potom eh, v říjnu se zase bude hlasovat na plenárce a potom bude konciliace do, dohodovací řízení. A já jenom doufám, že politické priority, které rada oznamuje, také odrazí i v závazcích a platbách v rozpočtu. Děkuji. Thank you very much, Mr. Fernandez. Děkuji mnohokrát, pane Fernandesi. Teď stínoví zpravodajové. Tomáš první a potom pan Quilio. Děkuji, pane předsedo. Eh, úvodem bych chtěl poděkovat eh, Petrovi Niedermillerovi za to, jakým způsobem vede s námi dialog a jakým způsobem vede vlastně ty shadow meetingy, protože byl jeden a byl velice konstruktivní a opravdu jsme se snažili všichni najít, eh, najít společnou řeč a společně vlastně dát dohromady naší pozici. Já za EP tady jenom zopakuji, že našimi prioritami je zvýšení rozpočtu pro Frontex a AMIF, tak aby byli schopni čelit migrační krizi. Dále podporujeme návrh komise na vyjmutí Frontexu, EASA, Europolu a Eurochastu ze snížení počtu zaměstnanců, jak je to závazné pro všechny evropské instituce Zároveň je nutné eh, se zamyslet na fungováním této politiky snižování zaměstnanců vzhledem k zvyšujícím se počtu úkolů těchto agentur. To si myslím, že je taky taková kontradikce, o které jsme tady příliš nehovořili. Dále eh, vlast, podporujeme žádost o zvýšení rozpočtu EASA a Europolu, tak aby byly schopny reagovat na nové eh, hrozby v oblasti migrace a bojovat účinně proti terorismu a organizované kriminalitě. A poslední věc, kterou bych rád tady zmínil, poměrně hodně dlouho jsme nezvyšovali peníze na boj proti, proti zvyšování se drogovému nebezpečí. A měli bychom vzít také v úvahu, že vznikají a za poslední rok šest let vzniklo na pět desítek nových syntetických drog. Proto bychom eh, chtěli za eh, Evropskou lidovou stranu, eh, aby komise přehodnotila a vážně zhodnotila potřeby EMCDDA, což je vlastně drogová agentura, která se drogovou problematikou zaobírá, protože tento problém není dostatečně diskutován a opravdu je potřeba, aby jsme přestali, přestali před drogovou problematikou zavírat oči a vážně začali s drogovým problémem v Evropské unii něco dělat, který vyvstal ještě víc s ekonomickou krizí. Takže to je za mě, za mě všechny postřehy, všechno ostatní už tady bylo řečeno a děkuji za to, že opravdu tato diskuze i svým kolegům, eh, které tady vidím přítomný, za konstruktivní diskuzi o návrhu rozpočtu. Thank you, Thomas. Um, next is... Ano, děkujeme. Tomáši, nyní Karlov. Děkuji, pane předsedo. No, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci, že jsem si jist, že pan Fernandez opravdu určitě odvede vynikající práci v souladu s eh, tím návrhem na rok 2016. Mám tři otázky. Netýká se to jenom našeho výboru, ale týká se to i rozpočtového výboru, takže by si to pan Fernandez měl zapsat. My máme pořád nedostatečný rozpočet týkající se, eh, nebo který není v souladu s našimi ambicemi. Nemůžeme prostě chtít více Evropy za méně peněz. Prostě ta oblast má ani ne 1% HDP Evropské unie. Navíc je jasné, že náš výbor čelí novým výzvám. Jak to říkali konec konců dva předchozí řečníci, Petr a Tomáš. Řešíme Středomoří, žádosti o azyl. A musím říci, že opravdu nás opravdu zaplavuje vlna, na kterou potřebujeme nějak reagovat. A někdy se to z rozpočtových pohledů nedá předpokládat dopředu, že něco takového nastane. Je prostě potřeba využít nějaké nové nástroje, například nástroje flexibility, jako tam konec konců hovořil kolega Niedermiller. Velmi správně. Prostě my musíme být schopni reagovat na tyto naléhavé záležitosti. Nemůžeme říct, no sorry, prostě podle postupu nemáme, nemáme prostředky, protože nemůže, a proto nemůžeme reagovat. Kolega Fernández o tom hovořil už. Když se hovoří o rozpočtu, tak eh, se prostě říká často v té zprávě, že parlament odmítá návrh komise. Prostě komise navrhne nějakou částku, a rada ji sníží, Evropský parlament to zvýší, ale velmi často nezvýší na původní výšku. Když už konec konců ten návrh komise často není dostatečný, ten původní. Kromě toho také souhlasím s MCDD a s tím, co říkal Tomáš o MCDDA. Je prostě potřeba v této oblasti působit, nemůžeme snižovat 5%, eh, o 5% stav zaměstnanců této agentury. To prostě není možné. Protože konec konců, když propustíte jednoho člověka, tak tím může skončit jedna zcela zásadní funkce. A přitom to je prostě s proměnutím pár šupů vzhledem k celkovému rozpočtu takže nemůžeme takto podkopávat schopnosti této agentury. Takže ještě jednou děkuji tady za tuto eh, možnost vyjádřit své obavy. Um, eh, eh, si myslím, že to je velice důležitá rozprava právě o rozpočtu, takže nechci to nějak krátit, tuto diskusi, nechci, ale zároveň bychom měli už brzy toto téma dokončit, protože nás pak ještě čeká slyšení se zástupci kandidátů na eh, ředitelství, na ředitelské místo agentury. Takže Malin, mohla bys možná jako poslední vystoupit a potom ještě požádám ostatní, aby mluvili co nejstručněji. Děkuji, já budu stručná, budu hovořit švédsky, možná budu ještě tím pádem stručnější. Za GUE NGL eh, bych chtěla říci, že my eh, nesdílíme všechno z toho dopisu. Eh, my chceme, aby rozpočet především zachraňoval životy a chránil lidi. Chtěli bychom investovat zejména do integrace a přijímání uprchlíků. Chceme pozitivní investice a myslím si, že zdroje by měly plynout do těch členských států, které se zhostí své odpovědnosti místo do AMIF a EASO. Domníváme se, ale Eh, nebo domníváme se tedy, že je zapotřebí, aby eh, aby rada eh, jednala, a to právě ve chvíli, kdy hodlá jsme ze stolu návrh o přesídlení a znovu usídlení a soustředí se pouze na represivní opatření. Podle mého názoru musíme udělat protitah a nejlépe eh, by bylo, kdybychom to provedli přes peníze a rozpočet. Eh, na vojenské akce, na střílení lodí s uprchlíky, to, na to se najde, na Frontex se peníze najdou a my si myslíme, že tyto peníze by měly spíše plynout na relocation Relocation a Resettlement, znovu usídlení a přesídlení, což by měly být hlavní priority eh, a myslím si, že bychom tady měli být jaksi o krok napřed než, než rada. Malen, no, vy jste opravdu vždycky stručná, ale nejenom ve švédštině, i v angličtině. Děkuji. A já se omlouvám, že vás opět trošku tlačím. Nyní Petr. Ano, děkuji, já budu opravdu super stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Fernandesi za jeho komentáře a poznámky, je to pro nás důležité. Rovněž bych chtěl poděkovat i stínovým zpravodajům. Souhlasím s tebou, Tomáši, myslím si, že v našem výboru máme dobrou spolupráci, pracujeme v dobré spolu atmosféře a vytvoříme dobrou konsistentní pozici za výbor Libe, co se týče rozpočtu na rok 2016. Děkuji. Dobře, a pan Fernandez zda by mohl zakončit toto téma. No ano, ano, ano, děkuji. Je pravda, že ten rozpočet je malý, je to asi jedna, 1% HDP členských států, zatímco třeba USA eh, to má 20% na té federální úrovni, takže nemůžeme reagovat úplně na všechny výzvy, které kterým čelíme, zejména když je tam ještě ten problém s těmi neuhrazenými závazky z minulých let, je důležité také zdůraznit, že evropský rozpočet vytváří přidanou hodnotu. Rozpočet Evropské unie, vlastně 94% toho rozpočtu jde do investic a pouze 6% jde na ty administrativní náklady. Co tím myslím? Je to dobrý rozpočet, je to opravdu rozpočet, který generuje přidanou hodnotu která je nepochybná. Eh, pak je zde ta otázka vlast, těch tzv. vlastních zdrojů, to je asi spíše na jindy. Když se podíváme na ty země, které jsou příjemci a země, které jsou plátci, tak eh, se ale ukazuje, že vlastně tento argument nám příliš nepomůže. Pak je zde ještě další věc. Je, jsou, zde nové člen, pardon, jsou zde členské státy, které souhlasí s tím víceletým finančním rámcem, ale ten souhlas musí být jednomyslný, každý musí být pro. Přesto každý rok, když se schvaluje rozpočet, tak eh, tam vlastně jsou najednou eh, ty členské státy, které předtím hlasovaly pro víceletý finanční rámec, najednou jsou proti některým těmto věcem. A já bych mohl ty členské státy jmenovat, je jich několik. Pak je zde ještě jedna věc, kterou bychom měli dělat a přitom ji nikdy neděláme. Víme, kolik co stojí. Víme, kolik stojí třeba vytvořit nové pracovní místo, ale musíme se zamyslet také nad tím, kolik to stojí, když takové pracovní místo zrušíme. Protože teď třeba škrtáme a když něco škrtáme, když škrtáme pracovní místa, tak i to má určitě, i to bychom si měli spočítat, kolik to eh, kolik nás to stojí. Možná, že to stojí eh, víc, takže to by nám také potom třeba pomohlo změnit na to názor. Je to tedy další důležitá věc. Také si musíme vyčíslit i náklady nečinnosti. Co stojí, když nekonáme, když eh, se rozhodneme ne, neus, nepřijmout žádnou akci. Pak jsou to ty agentury, nicméně jsou zde určité limity, které vychází právě z víceletého finančního rámce. A já vás tedy omlouvám se, že ještě hovořím dlouho, ale když vezmeme v úvahu všechny pozměňovací návrhy všech různých výborů, tak potom by vám nestačilo rozhodně jeden víceletý finanční rámec, musel bychom jich mít asi sedmkrát více. Ano, děkuji pane Fernandezi, také děkuji i Petrovi Nedemillerovi a dalším, kteří se podíleli na stanovisko Libe o rozpočtu 2016. Prezentace se chystá 15. července. A nyní se dostáváme k 11. bodu. Výběrové řízení na ředitelskou pozici Agentury Evropské unie pro základní práva. Postupujeme podle článku 15 nařízení Rady Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří jsou zde, ehm, byť je čtvrtek už pozdní odpoledne. Oh, omlouvám se, že je, tento bod zařazujeme takto tuto dobu, ale zkrátka některé body se musí projednat i na některé, některé body vyjdou na takto pozdní odpoledne. sorry, colleagues, I have to some, draw some lots, so I'm just checking. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom si tady ještě kontroluju, jak máme přesně postupovat při nadcházejícím slyšení. Pokud jste všichni již připraveni, můžeme přistoupit ke slyšení kandidátů na ředitelskou pozici agentury Evropské unie pro základní práva. Máme zde článek 15 nařízení rady, kde se říká, že parlament má také vyjádřit svůj názor a také vyjádřit eh, preference. Nejprve si vyslechneme eh, tři, mm, eh, tři kandidáty, kteří byli vybráni do nejužšího výběru Eh, je to článek 15 nařízení 168 2007, kde se říká, že na základě seznamu, který se staví komise po výběrovém řízení a transparentním výběrovém postupu, eh, budou také uchazeči požádáni, aby eh, vystoupili na radě a také na výboru Evropského parlamentu a odpověděli na případné dotazy. Evropský parlament a Rada Evropské unie potom přednese své stanovisko a také stanoví svoji preferenční pořadí. Chtěl bych vám připomenout, že Libe již zaslalo speciální eh, dotazník k těmto třem kandidátům. Byly tam tři takové stejné shodné otázky pro všechny. Ti kandidáti odpověděli jednak eh, písemně a jednak máte svý, ty odpovědi také i ve svých složkách. Také vás ještě informovat, že hlasovat se bude 2. července a teď vlastně vylosujeme mm, jméno toho prvního kandidáta, kterého si vyslechneme. Máme tedy tři kandidáty. Potom, po té, co vylosujeme prvního kandidáta, tak pak budeme postupovat podle eh, abecedního pořadí. v Náš výbor Libe postupuje velice transparentně, jak víte. Souhlasíte všichni s tímto postupem. Je to opravdu transparentní losování, které zde nyní provádím. Pan předseda losuje u předsednického stolku jméno z krabičky. Říká, nechce, aby mě někdo naškl z toho, že jsem nějak podjatý. Žádný z kandidátů není mým příbuzným, je to opravdu. Nikdo není ani. Takže pan Michael O'Flaherty z Irska je vylosován jako první. Není to nikdo ze Skotska. A potom tedy už postupujeme abecedně. Takže už nebudu tahat další jména, ale přečtu ty druhá dvě jména v abecedním pořadí. Takže nizozemský uchazeč, uchazečka, mám to tedy číst v abecedním pořadí. Takže nejprve pan Flaherty, potom paní van der Laan a potom hm, jako třetí pan Zebránské Heres. To je tedy toto pořadí. Dovolte mi tedy přivítat pana Michaela O'Flahertyho na schůzi našeho výboru. Já se omlouvám, jsem trošku už, dnes je to trošku dlouhé. Na začátku kandidát může pronést ústní projev, který by neměl být delší než pět minut. Po tomto úvodním projevu můžete položit, eh, co by členové výboru, 11 dotazů. Buďte vítán, pane kandidáte. Mm, těch 11 dotazů bude strukturováno tak, že tam vždycky bude jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. Takže to budou takové tříminutové sloty. Chci vás ještě ujistit, že budu velice přísně sledovat, zda dodržujete řečnickou dobu, protože jinak by se nedostalo na všechny. Takže vás prosím také, eh, pokud překročíte řečnickou dobu, tak eh, vás budu muset přerušit. Děkuji vám za pochopení. A chci ještě říci, že to tady u každého kandidáta ještě budu opakovat tyto postupy. Eh, máme zde zajištěno tlumočení, můžete používat tedy jazyk, eh, úřední jazyk, který eh, podle své volby. Chci vám jenom říci, abyste si uvědomovali, že pokud jste tlumočení, je nutné hovořit takovým tempem, aby projev byl tlumočitelný. Nyní dávám slovo panu O'Flahertovi, žádám vás o váš úvodní proslov, prosím, máte k dispozici pět minut, vítáme vás. Pokud jsou všichni připraveni, poprosím vás všechny o klid a dejte prosím, buďte prosím eh, laskaví mm, k našemu prvnímu kandidátovi. Prosím, pane Flahety, máte slovo na pět minut. Ano, děkuji, pane předsedo, vážené eh, poslankyně, vážení poslanci tohoto výboru, jsem velice rád, že zde mohu dnes mezi vámi být. My jsme slyšeli také, že ve zprávě o Evropské agentuře o základních práv jsme slyšeli, že tato agentura navzdory měla krátký život nebo má krátký život, tak dosáhla velkých pokroků a pomáhá vám také plnit vaše důležité úkoly, prosazuje základní práva a jejich ochranu u evropských občanů. Tato agentura pokračuje ve své činnosti a já bych chtěl, abychom mm, navázali na to, co již bylo úspěšně zde ehm, zavedeno. A zejména to jsou tři hlavní body, na kterých se bych se chtěl stručně vyjádřit. Za prvé, ehm, všechny ehm, myšlenky za dodržování lidských práv musí být dodrženy ve všech politických koncepcích Evropské unie. Jedná se o takzvaný mainstreaming. Dnes je zde stále ještě takový určitý izolovaný přístup k jednotlivým věcem. Ty věci se musí prolínat. Musí zde být například, musí to být například v oblasti bezpečnosti a tak dále. Takže ta první téma je mainstreaming. Druhou oblastí, kterou bych chtěl zdůraznit, je to, že agentura by se měla také soustředit na e, dodržování základních práv na úrovni členských států, zejména charty. Eh, pardon, na listiny. Není to základně úkolem naší agentury FRA, ale má za to odpovídat eh, národní stát a příslušné orgány vnitrostátní. Ale tato agentura FRA má důležitou roli v tom, že má působit jako určité centrum excelence a má být určitým katalyzátorem dalšího dění na národních úrovních. Třetí oblastí, na kterou bych se rád soustředil, souvisí s eh, zúčastněnými stranami, které jsou jaksi mimo instituce a mimo stát a přitom mají zásadní roli v tom, aby se dodržovala základní práva. Mám zde na, paměť, mám zde na mysli podnikatelskou sféru, která, stále, eh, která by měla také si stále více uvědomovat, že oni mají odpovědnost za dodržování lidských práv, třeba uchovávání údajů, jednotný digitální trh, a podle um, Úspěch těchto věcí bude také záležet na těchto aktérech, kteří jsou mimo státní zprávu. Chceme vás dále také více podporovat, chceme vám více pomáhat a asistovat vám ve všech těchto oblastech i v různých v průřezových oblastech. Mm, co se týče mé odbornosti, tak já bych chtěl mm, popsat některé eh, věci, které mám, které budou dobré pro mé vedení. Eh, já jsem opravdu eh, zaujatý zastánce Evropy, jsem silný, jsem eh, hrdý evropský občan, chci evropskou hodnot, evropské hodnoty, chci tu Evropu, která vyhrála, která získala Nobelovu cenu míru. Dále je důležité plnit veškeré úkoly. Máme zde Ehm, stan, máme zde nové politické koncepce ochrany základních práv, které se však musí přetavit eh, v praktické věci. Já jsem bych také chtěl zdůraznit, že jsem pracoval ve speciální komisi pro ochranu lidských práv OSN a tam jsme se také ehm, tam jsme se soustředili na to, abychom všem, všechny příslušné aktéry učili to, že oni musí dodržovat své vlastní povinnosti v této oblasti. Dále je důležité chápat i podpůrnou úlohu naší agentury FRA, protože to vy jste zákonodárci, ne naše agentura. My vás máme podporovat s dobrými údaji, s analýzou, abyste vy mohli konat svou práci. A ještě opět bych chtěl říci, že vlastně i s tím mám zkušenosti, protože jsem také byl představitelem institucí pro ochranu lidských práv. No a poslední oblast, na kterou bych vás chtěl upozornit, eh, kde podle mého názoru bych mohl být eh, přínosem, je také důležité ukázat, že jste schopni eh, v minulo, že, jste, že jste v minulosti také měli zkušenosti s konkrétními úspěchy v oblasti lidských práv. Já vás se upozorním pouze na ty nejnovější. V loňském roce jsme usilovali o zlepšení do systému dohledu nad dodržováním lidských práv OSN, což nakonec bylo dokončeno úspěšně v New Yorku a bylo to schváleno tedy generálním shromážděním OSN. Využíval jsem také zkušenosti z projektů, které jsem, který jsem vedl. Byl tam také, eh, také jsem inicioval zlepšení tzv. dublinského procesu Vytvořili jsme velký počet různých doporučení a dva roky jsem také vedl velkou, velký konzultační proces. To jsou opravdu výsledky, které mohu prezentovat. A v těch poslední doby eh, vám opravdu mohu říci, že jsem schopen dodávat výsledky i v těch komplexních, složitých eh, eh, tématech, kterým se věnuje Agentura pro základní práva Evropské unie. Děkuji, pane O'Flaherty. Tím jsme tedy na konci vašeho úvodního proslovu a přejdeme k otázkám. Já se omlouvám, pro mě je to nové, jste první kandidát, tak počkejte chvilku. Začneme tedy první otázkou na tři minuty eh, prvního koordinátora. Nebo respektive jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď a eh, první promluví paní Monika Holmer eh, z EPP. Jednu minutu otázku, dvě minuty odpověď. Moniko, prosím, jednu minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, Moniko, moment, než si pan Oufleherci nasadí sluchátka. Prosím, pokračuji. Takže eh, na základě oznámení komisaře Timmermance vypnutý mikrofon. Your microphone is now. Again. Uh, will be about tolerance že půjde především o toleranci, tedy jak bojovat proti antisemitismu a náladám proti muslimským a proti křesťanským v naší společnosti, které jsou jednou z největších výzev, které před námi stojí. Jak tedy si myslíte, že by FRA měla přispět do této debaty? Dobře, tak nyní nastavíme hodiny a pak může dvě minuty probíhat odpověď. Tak teď prosím. Děkuji. Já si myslím, že tato iniciativa komise je velice důležitá a e, místo předseda Timmermans říkal, že si myslí, že posílí rámec odpovědnosti v Evropské unii, pokud jde o dodržování práv v členských státech. Myslím si, že to je téma, které zcela správně eh, je eh, jední, patří mezi hlavní priority, pokud jde o porušování základních práv v Evropské unii. Myslím si, že agentura pro základní práva eh, se může angažovat mnoha různými způsoby. Za prvé tak, že bude generovat, tak jak už to dělá, tvrdá data o incidentech, o případech nesnášenlivých projevů a zločinů z nesnášenlivosti v Evropské unie. A to v jednotlivých kategoriích. To může potom nastat rychle. Viděli jste to, že v reakci na incident v Charlie Hebdo tam ta data se dají nazbírat eh, velice rychle, například za měsíc, a myslím si, že jejich zveřejňování a zpřístupňování by bylo velice užitečné. Za druhé, eh, naše agentura, nebo ta agentura FRA má eh, roli v poskytování technického poradenství, pokud jde o právní rámec a ochranu práv v kontextu nesnášenlivých projevů. Evropské státy tady ne vždycky souhlasí spolu, kde, kudy vede ta hranice. A podle mě hranice vede tudy, kudy je stanovují stanovuje zákon. A agentura pro základní práva může poskytnout eh, technické poradenství. A konečně eh, kolokvium bude fungovat pouze, pokud bude šířeno. A já si myslím, že to si uvědomuje i pan Timmermans. Agentura pro základní práva tedy, myslím si, má tu roli, že by měla eh, šířit výsledky kolokvia na, čla, na úrovni členských států, kde si myslím, že bude mít nejzásadnější dopad. Děkuji. Nyní zase na jednu minutu otázka a ptát se bude Peter Niedermiller ze skupiny SD. Nebo Mariu? Já se omlouvám. Takže za SD Mariu Lauristin, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane O'Flaherty, vy máte velice úctyhodný životopis, zastával jste eh, mnoho eh, zásadních funkcí v oblasti zásadních práv a jak víte, v našem výboru očekáváme, že FRA bude naším velmi důležitým partnerem. My akutně potřebujeme nějaký všeobecný nástroj na eh, porovnávání členských států podle toho, jak naplňují základní práva. Dnes jsme tu měli výroční zprávu FRA, ta byla velice dobrá, ale nebyla tam právě ta příležitost zavést indikátory, které by byly srovnatelné napříč všemi zeměmi. Myslíte si tedy, že můžeme očekávat, že pod vaším vedením eh, FRA splní tento úkol a vypracuje takovéto indikátory a hodnocení jednotlivých zemí? Dvě minuty na odpověď, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, paní Lauristin. Ano, já jsem tady dnes ráno byl u té výměny názoru a myslím si, že Agentura pro základní práva jde tím směrem, eh, po kterém toužíte. Eh, je, ta zpráva by měla být ši, kratší a výstižnější a nemluvit abstraktně o těch problémech. Ukazovat na to, kde ty problémy jsou a také, jaké jsou dobré praxe, což je také důležitá funkce. Metodologie indikátorů kterou navrhuje FRA a kterou už používá v oblastech, jako jsou práva Romů a práva dětí, E, generuje potom e, právě ta podrobná data, která potřebujete e, pro vaše úsudky a hodnocení. Takže já si myslím, že činíme pokroky směrem k čím dál silnější schopnosti agentury na dodávání dat vašemu parlamentu. Chtěl bych ještě připomenout, že FRA nevznikla jako monitorovací orgán a musí si podržet svou integritu. Nicméně je tu od toho, aby vám dávala reálné informace o tom, co se děje v Evropské unii. To si myslím, že se dá posílit posílit, ale eh, děláme pokroky. Děkuji. Další otázka bude od paní Helgi Stevens z ECR. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, poslouchala ten váš velice zajímavý úvodní projev. Přečetla jsem si zprávu z FRA. A pokud jde o osoby s postižením, tak e, ty, ty spadají pod mezinárodní konvenci, kterou ratifikovala Evropská unie. A je jasné, že eh, FRA se snaží být jakýmsi centrem těchto otázek a právě proto bych se chtěla zeptat. Eh, v podstatě ten koncept centra eh, excelence, jak to bude vypadat v praxi, pokud jde o osoby s postižením, jak to bude implementováno. A potom je tu otázka mainstreamingu osob s postižením. Velice často totiž dochází k diskriminaci a eh, je to téma, které se pojednává odděleně od eh, například eh, LGBTI. Tam jsou individuální dohody a pak, pak jsou tu ještě kategorie osob, které jsou handicapované dvojnásob, například černá žena s postižením. Děkuji, paní Stevens. Ratifikace CRPD, tedy umluvy o osob, osobách s postižením, ta, to je součástí mezinárodních osvědčených postupů. A je dobré, že jsou eh, jako je Evropská unie, na sebe vzalo tento závazek a zastilo se odpovědnosti eh, v kontextu osob s postižením. Domnívám se tedy, že Evropa už nyní nastavuje vysoké standardy dobré praxe a to, a to eh, na úrovni toho závazku. Pokud jde o naplnění tohoto závazku, agentura FRA hraje zásadní roli a poskytuje e, vám a dalším institucím klíčová data ohledně implementace v celé Evropské unii. Teď mě napadají dvě oblasti. První z nich je rozumné ubytování. E, do jaké míry je naplňován princip rozumného ubytování e, v členských státech a institucemi samotnými? A pak je tu ještě další velice náročný koncept a to je kapacita. A jak je respektována autonomie toho člověka, přestože žije s postižením. FRA může vytvářet materiál tak, aby vy jste mohli činit závěry. Zcela souhlasím paní, s paní Stevens s tím, nebo s tou kombinací, s tím násobením eh, handicapu. Jestliže někdo má postižení a zároveň eh, patří do skupiny LGBTI, nebo je z nějaké menšiny, nebo je Rom, tak ano, v takovém případě bude mít negativní zkušenost eh, značně posílenou. A e, každá e, hloubková analýza e, lidských práv v Evropské unii musí brát v potaz tuto složitost identit, toto, tuto kombinaci identit, které hrají ve vzájemné souhře a které mohou přinést výhodu, anebo naopak silnou nevýhodu. Právě to musí být v samém středovodu činnosti FRA. Děkuji. Nyní na jednu minutu pan Šogor za EPP. Omlouvám se, omlouvám se. To jsem se spletl. Další otázku položí Cecilia Wikström za ALDE. Na minutu, omlouvám se. A omlouvám se také kandidátovi. Cecilia za ALDE, prosím, na jednu minutu. Děkuji. E, pane O'Flaherty, e, vaše e, akademické tituly jsou opravdu úctyhodné, takže vás ušetřím otázek, které se jich týkají. Budoucí ředitel agentury pro základní práva musí být ale také dobrý manažer. A já bych byla ráda, kdybyste mohl více rozvést tuto stránku. Máte nějakou zkušenost s řízením organizace o podobné velikosti, jako je FRA? E, kolik e, osob spadalo přímo pod vás a Eh, také by mě zajímalo, jak velký byl rozpočet, nejvyšší rozpočet, za který jste kdy byl odpovědný. A eh, abych byla ještě konkrétnější a osobnější, mohl byste nám dát nějaký příklad eh, manažerského problému, který jste úspěšně vyřešil během svého předchozího působení? A dokonce se mi povedlo nepřekročit čas. Ano, jsi v tom mnohem lepší než já, říká předseda. Znovu se omlouvám kandidátovi a kolegům dvě minuty na odpověď. Děkuji. Já nevím, jestli se mi povede odpovědět ve stanoveném čase, ale eh, ano. Já eh, řídím organizace eh, převážnou většinu své kariéry. Řídil jsem polní operace OSN ohledně lidských práv v konfliktních a postkonfliktních situacích před 20 lety v Bosně, nedávno v Svěře Leone, což byly velice těžké komplexní operace, které jsme prováděli uprostřed války. Potom jsem řídil velké týmy a zpravoval značný rozpočet, když jsem byl koordinátorem azijsko-pacifického programu eh, OSN, respektive Vysokého komisaře pro lidská práva. Eh, pokud jde o personál, tak ten je se blížil stovce svým počtem. Na ten rozpočet eh, si nepříliš nepamatuji, patrně bych eh, neřekl správnou částku. Kromě toho jsem jakožto hlavní komisař řídil Severoirskou komisi pro lidská práva, což byla poměrně malá operace, 20 až 25 zaměstnanců, ale e, e, řešili jsme značné problémy v oblasti e, škrtů v rozpočtu na veřejné služby. A to je možná ten příklad, který jste chtěla manažerského rozhodnutí v, ve složitém kontextu. Úspěšně jsme zřídili, úspěšně jsme vyřešili rozpočtové škrty v organizaci organizaci, které nevznikly jejím vlastním zaviněním. Museli jsme řešit propouštění a přitom zároveň nepotopit naši bárku a nadále plnit úkoly, které od nás byly očekávány. A e, já velice lituji toho nevyhnutelného lidského utrpení, které to e, přineslo a přesto považuji tento krok za úspěšný. there's a slight concern which I didn't anticipate, which is I'm asking, we have to no, tak eh, já jsem tak příliš neočekával, že musíme od, nějak rozdělit 11 otázek mezi politické skupiny, ale nemáme tu nikoho z GUE, kdo by položil otázku. Takže prozatím přeskočíme na otázku číslo 6 od zelených, kterou položí Judith z Argentiny. takže potom vymyslíme nějaké kavkovské řešení patrně. Teď ale polož otázku, aby kandidát nemusel čekat. Prosím tedy jednu minutu od zelených. E, dobře, děkuji. Pane O. Fleherty. E, vy jste právě řekl, že Evropská unie nevytvořila FRA jako monitorovací orgán. Nicméně v tom je právě ten politický problém, protože mnozí z nás v Evropském parlamentu by bylo rádo, kdyby FRA byla monitorovacím orgánem. Já se tedy ptám, jak vidíte vy sám sebe v té politické hře, kdy členské státy nechtějí eh, kritéria, podle kterých by mohly být vzájemně srovnávány, kdy se provozují hrádky a tahanice ohledně vašeho financování a eh, ročního plánování a ohledně těch snah vytvořit legislativu pro základní práva na základě dat, která sbíráte. Jak vidíte svou roli, jak vidíte politickou roli své organizace? <coughs> Děkuji paní z Argentiny. Rolí agentury eh, je dodávat bezchybné informace eh, odpovědným činitelům a orgánům, jako jste vy, abyste mohli činit závěry, což nevyhnutelně bude záviset na situaci ve členských státech, protože budeme vlastně informovat o tom, co se děje eh, v určité oblasti, v určitém tématu. A zda to je srovnatelné s mezinárodními standardy nebo ne, zejména s chartou, tak tady, toto není na FRA, aby to posoudila, nebo na nějaké instituce, nebo na členském státu. E, to si myslím, že bychom e, už narušovali e, kompetence parlamentu a dalších institucí. Mohu tedy říci, že role FRA podle mého názoru je poradní, podpůrná, podporuje vás při vašich rozhodnutích. A já si uvědomuji, že to je záležitost, o které debatujeme ve výboru Libe. FRA může pod, poskytnout experty a technickou pomoc. Jaké jsou různé monitorovací modely, jak fungují v praxi, jak eh, věnovat integrovanou pozornost eh, existujícím monitorovacím rámcům v Evropě. Eh, jak zařídit, abychom se spíše doplňovali s monitoringem Rady Evropy a ne, jí, ne mu konkurovali. To si myslím, že je úlohou FRA. Takže monitorovat a dodávat určitá zjištění, pokud jde o státu, státy a instituce, tak taková by neměla být role agentury v její současné podobě. Čtu si pravidla. Po úvodu je prostor pro 11 otázek poslanců. Já to rozdělím mezi skupiny. Teď tady mám EFDD. Máme tady někoho z EFDD, prosím? Nemáme. To je jenom retorická otázka, já vím, že není. Já myslím, že už mě chápete po té době. Zjevně tady, tady nikdo není. A v čtvrtek odpoledne hold. Takže budeme pokračovat. Někteří kolegové budou mít méně otázek než jiní, což je možná nefér, takže dojedeme do konce a uvidíme, jestli potom ještě někdo bude mít otázku, protože si myslím, že by bylo fér, aby každý dostal maximální počet otázek. Takže jedeme. Paní Mergoj jsem zrovna viděl, ENF má otázku 8. Je tady někdo jiný? Ona tady odešla zrovna ta řečnice, která mě vystoupit na ENF. Což je trochu otravné, protože měla zrovna položit otázku, ale to nevadí. NI také nikdo? Dobrá. Takže teď máte slovo za EPP, vy jste desítka, omlouvám se. Prosím, položte otázku. EPP. Děkuji, pokusím se o stručnost. Jak můžete pomoci komisi a členským státům provádět listinu? Tady hovořím především o menšinách, které čelí diskriminaci prostřednictvím jazykových zákonů, zákonu o kolektivní vině. Jak můžete pomoci členským státům Evropské komisi provádět to, co je napsáno v listině? Protože často z FRA, z komise i od pana Temermance se dozvídáme, že to je záležitost členských států. Řecko, Francie, Rumunsko, Slovensko, myslím, že tady nehovořím o všech ani špatných žácích. Takže kandidát má dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane poslanče. Já si myslím, že nejlépe bych odpověděl tím, že připomenu potenciální roli FRA v tom smyslu, že na národní úrovni má vnášet v život tuto listinu. Pravda, na národní úrovni se příliš eh, nevyužívá. Měli jsme tady jenom pár případů u soudu, <clears throat> zná to 14 populace. Prostě je potřeba, aby to lidé znali jako součást ústavního rámce své země tak aby se na to aktéři na národní úrovni mohli spoléhat. Listina hodně hovoří o menšinách z různých, různých druhů. Takže pokud, těm, pokud těto lidem dáme více informací, tak to bude mít určitě pozitivní dopad na to, co jste říkal. Nyní Ana Gomeš je tady. Ano. Já jsem se chtěla zeptat o tom, Eh, na to, jestli máte tedy sledovat anebo nesledovat. Myslíte si, že byste byli schopni členům tohoto výboru poskytovat údaje ve smyslu podobném jako třeba evropský semestr, který se zabývá rozpočtem? Můžete třeba vyhodnotit dopady na lidská práva, především třeba co se děje eh, v rámci zásahu trojky v oblasti základních práv? na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní Gomeš. Krátká odpověď je ano. Myslím si, že ano. Myslím si, že FRA by přivítala více takovýchto žádostí o informace, která se zabývá horizontálním uplatňováním základních práv ve všech oblastech Evropské unie. A to i včetně socioekonomického dopadu úsporných opatření. Já vím, že pracujeme v rámci víceletém, to všechno vím, ale lidská práva by neměla být odsunuta do rohu. Není to prostě něco, co se dá oddělit od dalších témat. Je to v podstatě kvalita, která musí být vidět v každém aspektu práce Evropské unie. Z toho důvodu tedy váš návrh je velmi konstruktivní. Děkuji. Dobrá, kolegyně a kolegové, mám nápad. Položili jsme kandidátově řadu otázek. Je pozdě. Já vím, že lidé budou muset odcházet. Takže pokud dovolíte, a řekněte mi, jestli je to pro vás přijatelné, já vím, že to je velice důležitá funkce, tak buďme féroví ke všem kandidátům. Všichni musí dostat stejnou příležitost a stejnou šanci. Takže pokud bychom to udělali stejně u všech kandidátů v tom pořadí, které jsem teď nastavil, protože mám pocit, že jste měli dobré otázky, můžete-li tedy zůstat, takže bychom v podstatě mohli u druhého kandidáta zopakovat úplně stejný postup. Dalo by se to takto udělat? Úplně stejně u nadcházejících dvou kandidátů. Jeden po druhém. Judith, prosím. A pak Cecilie. Stejné množství ano, ale nenutně stejné otázky, protože máme tři jednotlivce. Ne, pardon, já jsem to tak nemyslel. Otázky můžete položit jinak samozřejmě. Zhruba stejná oblast, eh, ale modifikovat tu otázku podle toho, co oni řekli. Ano, samozřejmě. Stejné množství určitě je v pořádku. Můžeme to tak udělat? Let, let's do that, and then in that case we can finish. Dobrá, v tom případě bychom tedy mohli skončit s panem Flahertym. Žádné další otázky už vás nebudeme. Dobře, budeme tedy pokračovat. Děkuji mnohokrát za otázky a děkuji panu Oflahertymu za jeho účast. Omlu- byl jste první, tedy já jsem udělal pár chyb, omlouvám se za ně. Budeme pokračovat a dalším kandidátem je paní Van der Laan. So we start with Peter, or, oh, or oh, we have to switch to Peter for the S&D. Nebo přeskočíme na Petra SAD. dobře, takže s jednou změnou. Máme tedy tady tuto jednu změnu. Hello. Standard line, I have to be very formal. <laughs> okay. Um, Um, welcome, uh, Ms. Van. Takže vítejte. Možná si vás někteří pamatuje, pamatují z Evropského parlamentu. Vítáme vás. Můžeme rychle pokračovat, pokud je to v pořádku. Vy jste působila v Evropském parlamentu jakožto poslankyně. Víte, že čtvrtek odpoledne, tak se hned pustíme do práce. Velmi vás vítáme ve výboru Libe. Jenom pár informací k tomu, jak bude probíhat toto slyšení. Kandidát může hovořit po dobu pěti minut na úvod, potom bude čas na určitý počet otázek od poslanců po tříminutových slotech, jednu minutu na otázku, a dvě minuty na odpověď. Dostanete stejný počet otázek jako ostatní kandidáti. A řeknu to pokaždé ještě, kolik máte času, abyste věděla. Budu velmi přísný při dodržování řečnické lhuty, to platí pro každého kandidáta. Máme k dispozici tlumočení, můžete mluvit jak chcete, ale nemluvte moc rychle, což konec konců znáte, protože jste působila v Evropském parlamentu. Takže teď máte pět minut na prezentaci a potom vám položíme otázky. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení poslanci a poslankyně. Velice ráda eh, se vracím do výboru, kde jsem před deseti lety působila jako místo předsedkyně. Po útoci z 11. září to byl právě tento výbor, který musel najít rovnováhu mezi novými bezpečnostními opatřeními a základními právy. Co se týče základních práv, tak se hodně změnilo. Mimo jiné vstoupila před pěti lety v platnost listina. A nejsem překvapená, že výbor Libe je jedním z eh, pilířů, které podporují provádění základní práv v celé Evropě. Zatím jsme se tam ještě nedostali, stále se setkáváme s antisemitismem, diskriminací proti Romům a lidem s různými postiženími, a nezáb- eh, násilí na, na ženách, na příslušnice LGBT, eh, nesnášenlivé projevy a zamezení přístupu ke spravedlnosti. FRA se stala důležitou součástí celé scenérie lidských práv a bude v budoucnosti potřeba více než jindy. Evropa hledá nové odpovědi na bezpečnostní a hospodářské problémy a přitom musíme zajistit, že veškeré naše politiky budou v souladu se základními právy, musí vycházet z faktů, berou, musí brát v úvahu informace o tom, co funguje a musíme maximálně využít omezené zdroje. Zároveň údaje agentury by měly dále sloužit těm, kteří jakoby bojují za inkluzivní a různorodou Evropu bez diskriminace a to se všemi zaručenými svobodami. Já vím, že jsem trochu jiná kandidátka než ostatní, protože jsem byla zvolena do funkce. Někteří si myslí, že to je výhoda, protože se na to může dívat čerstvýma očima a mám zkušenosti, které může využít agentura. Takže třeba navážu Eh, tuto práci na probíhající diskuse a kromě toho také vím, jak ovlivnit politický program. Někteří to vidí jako nevýhodu, protože mám určité politické zbarvení. A těm bych řekla, že si plně uvědomuji, že FRA může být pouze úspěšná, pokud bude politicky neutrální a pokud bude fungovat pouze ve, svém, eh, ve své právní pravomoci. A zavazuji se, že to tak učiním. Po politické kariéře, kdy jsem začala pracovat v mezinárodním <clears throat> soudním dvoře, jakožto vedoucí kanceláře eh, hlavního soudce. To bylo úplně stejné a prokázala jsem, že ve státní službě jsem neutrální. Kromě toho, tento soud byl také eh, institucí, která vycházela z důkazu a ty důkazy v podstatě rozhodovaly o tom, jestli půjdete do vězení nebo ne. Takže rozhodnutí jsme nechali na politicích, ale připomínali jsme jim právní rámec, ve které mají fungovat, ale také jsme jim připomněli příležitosti, jak zlepšit spravedlivost. spravedlivost. Vy často berete závaz, závažná rozhodnutí eh, pod časovým tlakem, jako například teď v naléhavých situacích s migranty, kteří nám umírají na moři. Musíte se rozhodnout o tom, jestli věnovat nové prostředky boji proti antisemitismu nebo diskriminaci. A kdykoliv vytváříte tyto politiky, tak já se budu těšit na to, že budu k dispozici poskytovat vám údaje, tak abyste mohli rozhodnout tím efektivnějším způsobem. Etera musí zůstat hlavním partnerem Evropského parlamentu. V nadcházejících letech totiž musíme vytvořit kulturu lidských práv a prohloubit ji po celé Evropské unii. Myslím si, že moje zkušenosti mohou propojit tuto diskusi o FRA na další témata a zajistit existenci klíčových údajů, které se dostanou ke klíčovým aktérům, tedy k vám, agenturám a partnerům po celé Evropě, tak aby naše práce měla maximální dopad. Vize je sice klíčová, ale na druhou stranu eh, ne ředitel, ale řídící rada ve spolupráci s partnery a institucemi rozhodují o prioritách. FRA také potřebuje zkušeného manažera, který bude provádět tyto priority a zajistí, že se efektivně využívají zdroje a že zaměstnanci budou i nadále motivovaní a budou pracovat efektivně. Já jsem v ICC působila jako vedoucí pracovník, který měl na starosti rozpočet finance a lidské zdroje a to představovalo 90 lidí na plný uh, úvazek. Zastupovala jsem justici uh, v otázkách řízení, strategického plánování, rozpočtového cyklu a rizikového řízení. ICC má rozpočet asi 100 milionů a 1 tisíc zaměstnanců. A kromě toho jsem také um, umožnila nebo pomohla vytvořit eh, nezávislý výbor pro dohled a, a, a audit. Závěrem, pane předsedo, Evropa čelí bezpečnostním a ekonomickým problémům. Existuje riziko, že se budou brát lidská práva jako samozřejmost, nebo spíš jako luxus pro lepší časy, ale není to pravda, musí být zaručena. Daňoví poplatníci musí vědět, že zdroje FRA se používají užitečně, tak aby to byla dobrá instituce, která nachází dlouhodobá řešení. A bylo by mi velkou ctí se toho účastnit. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát a půjdeme hnedka na otázky. První otázku položí paní Monika Holmajer za EPP. Otázka bude minuta, vy máte dvě minuty na odpověď. Prosím. Pane předsedo, agentura pro lidská práva byla a je aktivní v mnoha oblastech. Je aktivní také v oblastech, pro které existují specializované agentury a instituce. Takže v určitých případech dochází ke zdvojování e, úsilí a také zvyšování potřeby vzájemně se dorozumět. Takže jak vy eh, vidíte potřebu komunikovat s jinými institucemi a eh, agenturami a eh, jak se hodláte vyhnout duplikaci práce a vytváření dupli, duplicitních studií a tak dále. Eh, jak například je vaše téma svázáno s tématy dalších eh, agentur a jakým způsobem hodláte koordinovat zadávání studií anebo výsledky práce také s jinými agentury, s jinými agenturami? For two minutes, please. Up to two minutes, please. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Děkuji vám za tuto otázku. Spolupráce s dalšími agenturami, ale i dalšími institucemi, jako je eh, Evropská rada, eh, Komisař pro lidská práva, eh, OSN, teď nevím ty zkratky v, Němece, v Němčině, OECD a dalších. Tady v podstatě se toho dělá hodně a je zapotřebí nic neduplikovat. V podstatě jde už nyní začít spolupracovat, uzavřít dohodu o spolupráci s některými agenturami, například s Frontex a v EASO a e, ta, e, ta, potom vypracovávat data. Frontex e, například nám může přispět k ponaučení o integraci lidskoprávních strategií v podstatě také Evropská policejní akademie. Jak zajistit, aby policisté už během školení se dozvěděli, eh, jaká je souvislost základních práv s jejich prací. A já si myslím, že takováto spolupráce je efektivní. A my se musíme přesně dívat na to, kde má FRA přidanou hodnotu a kde musí spolupracovat s ostatními, abychom měli co největší vliv a dopad. Například i v Evropském parlamentu máte vlastní výzkumné oddělení a my se musíme postarat o to, abychom nezdvojovali práv práci. A tato spolupráce probíhá dobře, ale myslím si, že v mnoha oblastech ji lze ještě zlepšit, abychom měli maximální možný dopad. Děkuji. Omlouvám se, já jsem si spletl dvě minuty s jednou minutou. Nyní další otázku položí Peter Nidemile za SAD na jednu minutu, prosím. Thank you very much. Um... Mrs. van der Laan. Ano, děkuji za slovo. Paní van der Laan, vzhledem k těm stávajícím problémům, které e, se týkají romské menšiny, máme zde třeba problém segregace ve vzdělání, ale i tak obecně se dochází k diskriminaci bydlení, na pracovním trhu, v přístupu ke zdravotní péči. Co byste plánovala v, té, v tom svém pro těch budoucích strategie, abyste ty strategie také zavedla do praxe během svého mandátu? Děkuji za tuto otázku. Já si myslím, že většina těch cílů již byly eh, vytyčeny v těch vnitrostátních eh, strategiích pro eh, Romy. Neměli bychom duplikovat tu práci, ale měli bychom zajistit, že cíle, které si stanovily sami členské státy, budou provedeny, že budou splněny. A jak to udělat? Musíme samozřejmě monitorovat situaci. Komise to jasně řekla ve svém sdělení, že právě agentura FRA má svou úlohu v tom monitorování, plus také analýza. Myslím si, že vaše posouzení je naprosto správné. Bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, tam stále ještě dochází k diskriminaci Romů a musíme zajistit to, že Romové budou moci plně požívat svých základních práv. Jaká je úloha agentury FRA. Myslím si, že bychom neměli stanov, no, stanovovat nové cíle nebo je měnit, ale spolupracovat s členskými státy na tom, aby ty sami státy splnily to, čemu, čemu se zavázaly. Není to lehké a ten nový projekt, který, nebo nové projekty se soustředí na místní komunity, na místní úroveň. Je důležité, zabývat se tím, jaké opravdu jsou ty praktické překážky a ty praktické problémy, kterým čelí nikoli pouze Romové, ale i majoritní obyvatele. Tak musíme si uvědomit, že když uvidíme, že je někde nějaký dobrý, kvalitní, pro, slibný projekt, který má dobré výsledky, tak pak si můžeme zamyslet nad tím, zda by ten projekt nemohl být eh, proveden třeba v jiných členských státech protože takhle můžeme každý rok, eh, rok od roku analyzovat situaci a říkat, situace je stále špatná, stále to přetrvává. Ne, musíme se zamyslet na ty, eh, podívat se na ty dobré příklady, na to, co funguje a to bychom měli rozšiřovat, abychom také zajistili, že dostupné prostředky budou maximálně efektivně využity. Děkuji. Nyní pan Jurek se skupinou EKR. Děkuji mnohokrát. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. V článku 14 odstavec 3 charty, listiny základních práv, tedy práva vychovávat děti, si představujete, že se bude uh, provádět. Například rodiče, kteří nechtějí, aby se ve školách učilo o homosexualitě pozitivně, jakožto o chování, které je morálně přípustné. Je to evropská záležitost, protože v Chorvatsku a na Slovensku proběhla referenda, ve kterých rodiče masově vyjádřili takovéto přesvědčení a zároveň tyto země byly atakovány kvůli těmto referendum. Takže jsem se chtěl zeptat, jak vy chcete pracovat na právech těchto rodičů, které, které jsou zmíněny ve 14. článku listiny základních práv. Děkuji. Můžete odpovědět, prosím, do dvou minut. <clears throat> Děkuji. Ano, článek 14 se týká práva na vzdělání. Ale i když zde existuje jasné právo na vzdělávání, tak naše agentura nemůže diktovat žádné škole, eh, co bude učit, jaké budou vypadat její osnovy. To si myslím, že už bychom zacházeli příliš daleko. Ten dotaz, který jste položil, se týkal ehm, toho, aby se i osoby skupiny LGBTI cítily bezpečně ve školách. Já sama pocházím ze zemí, která jako první uzákonila eh, sňatky osob stejného pohlaví. A teď je i ve Slovensku, který, kde se také podařilo změnit legislativu a i tam jsou možné nyní sňatky osob stejného pohlaví ale ta legislativa, to s tím um, sice souvisí, ale to, že je tam legislativa pro rovnost, ještě to neznamená, že se třeba studenti cítí dobře ve škole, ehm, když ehm, patří do té skupiny LGBTI. Myslím si, že úroveň násilí vůči osobám LGBTI v Evropě je stále velice vysoká. Myslím si, že to je trošku podobné, jako když jsme hovořili o Romech. Nestačí pouze monitorovat a každoročně o tom podávat zprávy, že ta situace je špatná a že vidíme trendy, že se to dokonce všechno ještě zhoršuje. Musíme se zeptat, co konkrétně učinit, abychom zlepšili tu situaci. V Nizozemsku třeba v mé zemi bylo nové legislativa, která se týkala osvěty, a mě by zajímalo, jak to tedy bude fungovat, jestli to má dobrý vliv. Pokud ano, tak to šiřme dál. A pak to bude na členských státech. Ehm, vy se o tom můžete rozhodovat, ale i vnitrostátní parlamenty, kde máme své mm, centrální kontaktní body. I vy se pak můžete rozhodnout, zda třeba ve svých ehm, školách nebo ve svých zemích chcete zavádět tuto osvětu, která se bude týkat informací o sexuálních menšinách. Nyní paní Cecilia Ekstrom. Děkuji. Ve svém úvodu jste hovořila, že jste také byla um, předsedkyní kabinetu předsedy eh, Mezinárodního soudního tribunálu. A hovoří, hovořila jste, že tyto zkušenosti můžete převést na pozici ředitelky agentury FRA. Mohla byste podrobněji pohovořit o tom, jak vidíte, že tyto zkušenosti z toho čistě soudního prostředí by se vám mohly hodit, ta by byly užitečné, pokud byste byla jmenována ředitelskou, ředitelkou agentury FRA? Děkuji. Už jsem hovořila o svých zkušenostech, manažerských zkušenostech s Mezinárodního soudního tribunálu. Byli tam pracovníci mm, z různých eh, různého prostředí, velice rozlič, rozliční. Jak víte, tak Mezinárodní trestní soud je vlastně justiční orgán, který ale působí v, politické, v politickém kontextu. Také i tam třeba jsou tam takové otázky, proč se zabýváte Sudánem a ne Syrií, ale o tom nerozhoduje ten samotný soud, ale Rada bezpečnosti, takže musíte mít mandát a musíte se snažit v rámci svého mandátu dělat co, vše, co můžete. A myslím si, že i agentura FRA se možná někdy dostane do té situace, že ostatní na ní budou tlačit, aby zašla ještě dále, ale ona prostě nemůže, protože má svůj mandát. Takže je důležité ponechat si nezávislost v tom politickém světě, ale abychom tu nezávislost mohli chránit, tak je dobré, jak ten politický svět funguje. Další paralela. Hovoříme o Eh, míru a spravedlnosti. Eh, někdy to vypadá, že bezpečnost je protiklad eh, chránění svobod, ale není to tak. Jsou to vlastně dvě strany téže mince. Já bych chtěla se pokusit, nebo já, já to chci ponechat i v budoucnu. Nejde to tak, že jedno jde na úkor druhého. Musíme mít obojí. A poslední věc, když jsem nastoupila do Mezinárodního soudního dvora, tak tam většina lidí byla odborníky na trestní právo, což já osob, samo, sama jsem nebyla. A myslím si, že jsem viděla, že právě tím, že jsem neměla takové ty stejné um, odborné znalosti, ale zase jsem přicházela z jiného světa a měla jsem třeba jiné dovednosti. Um, a e, jiný pohled na věci. Takže jsem se snažila respektovat e, lidi, kteří tam byli, jejich zkušenosti, jejich expertizu a maximalizovat všechny tyto e, výhody. Děkuji nyní za zelené paní Ulrike Luňáček. Děkuji za slovo, buďte vítána na výboru Libe. Nebyla jsem zde v parlamentu, když jste zde působila vy jako poslankyně, takže mě těší, že se s vámi seznámuji. seznamuji. Dnes, když máme zde různé bezpečnostní hrozby, tak někdo, někteří lidé pož, pož, považují základní hodnoty za něco luxusního, něco, zbyt, něco nadbytečného. A přitom někdo dokonce považuje um, otázky ochrany lidských svobod za něco, co vlastně narušuje člen, suverenitu členských států. Um, ať to jsou práva eh, komunity LGBTI, práva Romů, rovnost mužů a žen. Některé členské státy říkají, že to je přece otázka subsidiarita, subsidiarity. Takže jak přemluvíte, jak eh, přesvědčíte tyto členské státy, že to není ani otázka nějaká zbytečná, luxusní, ani že to není porušování subsidiarity? Myslím si, že to je jednoduché. Všechny členské státy eh, přistoupily k listině, mají také všechny ty mezinárodní úmluvy, jako třeba úmluva o právech osob se zdravotním postižením a tak dále. Takže přece ty samotné členské státy se k tomu většinou zavázaly, většinou to bylo ryze ehm, demokratický postup, ehm, proběhla ratifikace parlamentu, to přece není něco, co jim někdo nařizuje ze zhora. To si ty členské státy sami vybrali. Ale právě my, my bohužel tedy víme, že v praxi to vypadá jinak. Ta realita je trochu jiná. Je důležité vždy u každého tématu najít správné podklady, přesvědčivé argumenty, takže když vidíte fakta, tak to vlastně vás téměř automaticky navede na tu správnou cestu, protože když eh, stanovíme, když identifikujeme problémy, navíc ukážeme třeba lepší příklad nějakého členského státu, kde se ta věc daří, musíme o tom stále mluvit, eh, přesvědčovat na všech úrovních, ale není to práce pouze pro naši agenturu, máme celou řadu kolegů, odbory, nevládní organizace, církevní organizace, mm, je jich v Evropské unii mnoho a pokud budeme všichni pracovat, tak eh, dosáhneme toho, že, to nebude, že základní lidské hodnoty nebudou považovány za něco luxusního, eh, co je, mm, ale za něco základního, že za základní hodnoty Evropské unie. Dále mm, zástupkyně nové politické frakce ENF Předtím jste nebyla, ale myslím si, že teď by bylo férové dát jí slovo paní Mer za skupinu ENF. Děkuji za slovo. Paní van der Laan, před několika lety jste vyjádřila obavy toho, jak eh, působí islámská komunita mimo nizozemskou komunitu. A teď chcete být ředitelkou agentury FRAS Jak se díváte na to, že zde vzniká určitý islámský pilíř? Ano, děkuji za tuto otázku. Já si myslím, že musíme být konzistentní. Jde o to, že já bych nechtěla rozlišovat mezi lidmi, jakého jsou původu nebo jaké mají náboženské vyznání. To jsem říkal a tento, národ, eh, tento názor stále zaznávám, eh, uznávám. Tady jde o integraci. Ať už je to v Nizozemsku nebo v Evropě. Já si myslím, že chceme rozmanitou Evropu, kde každý může být takový, jaký chce, bez ohledu na svůj původ, eh, na barvu své pleti, na svoje sexuální orientaci nebo náboženskou víru. To, je, to, to by mělo platit pro všechny a to bych chtěla prosazovat jako ředitelka FRA, pokud bych byla jmenována. Ale také je důležité, aby každý znal svá práva a aby je mohl, abych jich mohl plně používat. Pak jsou stále ale určité z, eh, problémy. Například chystá se to kolokvium o um, diskriminaci um, o antisemitismu, antiislamismu. Pak zde máme také víceletý program, který má zaručit, že opravdu všichni budou moci požívat svých základních práv. Myslím si, že paní Holmajer ještě požádala. Takže moje druhá otázka eh, se týká toho nej, té nejcitlivější skupině v našich obyvat, v našem obyvatelstvu a to jsou děti. Čím dál více eh, vzrůstají možnosti internetu, kde se šíří eh, brutalita a sexualita vůči dětem a děti to v dramatické míře přijímají. Dochází k těžkému zneužívání, sexuálnímu zneužívání dětí čím dál častěji a já bych se vás chtěla zeptat, eh, jak se Eh, stavíte k těmto otázkám, eh, jak preventivně postupovat, eh, jaká přijímat policejní opatření na jedné straně na podporu ochrany osobních údajů, protože každý má právo chránit své údaje na internetu, a na druhé straně je tady ta nutnost sledovat pachatele na internetu. A vy, jakožto ředitelka FRA, byste jak viděla svou roli eh, v té v velice citlivé oblasti, kde je potřeba jednak dát dětem jejich práva a na druhé straně bránit pachatelům v jejich činnosti, případně odhalovat? Děkuji a já sdílím váš názor, že jde o jeden z nejstrašnějších zločinů a že musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom ochránili děti. A e, jak jste sama říkala, každý má právo na soukromí, e, což ale neznamená, že by se měly dát skrýt zločiny proti dětem. E, probíhají diskuze o soukromí, o uchovávání údajů, o ochraně údajů a jedna z prvních věcí je samozřejmě spolupracovat s Evropským úřadem pro osobní data. A je v podstatě na vás, na parlamentu a vašich kolezích v Národním parlamentu, národních parlamentech, jak provázat tyto jednotlivé aspekty. Úkolem FRA je sdílet osvědčené postupy. Jsou, jsou země, kterým se vede lépe než jiným, pokud jde o rovnováhu mezi ochranou dětí a e, ochranou soukromí e, z toho bychom se měli poučit. Dále bychom se měli postarat o to, aby záruky, které existují, byly implementovány. Často není zapotřebí nové legislativy, ale pouze toho, aby fungovala ta stará. A samozřejmě jsme tady od toho, abychom vás podporovali prostřednictvím eh, dat a eh, průzkumu a informací. A myslím si, že dochází k eh, zvyšování zneužívání na internetu. Na internetu se dají skrývat zločinecké aktivity. V tom případě je zapotřebí tomu věnovat pozornost z naší strany tak, aby politikové mohli jednat. Tady ne, ne, nelze čekat, až ten trend vykrystalizuje v nejbližších 4-5 letech. To je problém, který je třeba akutně řešit. Děkuji a poslední otázka. Eh, Peter Niedermiller, který nahrazuje Anu Gomeš. Poslední otázka. Ne, ano, ano, Peter tě nahrazuje, protože uh, musíme řešit čas. Uh, děkuji a omlouvám se, ano. Paní van der Lan, vzhledem k současné situaci v celé řadě členských států je velice jasné, při nejmenším mně, že současné mechanismy právního státu nestačí. Co říkáte na myšlenku zahájit hloubkový monitorovací proces pro situaci demokracie, právního státu a základních práv v těchto zemích? Jak vidíte možnosti využívat současné mechanismy na monitorování situace a dodržování kodaňských kritérií? Myslíte si, že je to nutné a pokud ano, jak si představujete, že by to mohlo fungovat? Děkuji. Když jsem byla v kabinetu komisaře Vandenbrucka v době kodaňských kritérií a přístupu, zabývala jsem se zejména demokracií a právním státem a to byly eh, ty nejdůležitější body. Eh, tehdy byly možné vypracovávat každoroční analýzy po jednotlivých zemích. Komise je prováděla, ale pouze pro kandidátské země. Nyní se diskutuje o eh, propasti mezi varováním jednotlivých eh, zemí a článkem 7, což je taková možnost srovnatelná s atomovou bombou. Já vím, že eh, nyní je v parlamentu většina, která je pro nové mechanismy. Vím, že Evropská komise má také nový rámec. A skutečná otázka zní, jestli vznikne politický konsenzus, aby se začalo s něčím novým. To není úkolem eh, ředitele FRA, samozřejmě. Kdyby se změnil mandát, kdyby se rozšířil, pak FRA by byla připravena plnit nové úkoly, eh, samozřejmě v případě, že bychom měli dostatečné zdroje. Zároveň už existuje e, obrovský objem informací a dá se, da, dají se v podstatě skopírovat jednotlivé zprávy a vypracovat zprávy pro jednotlivé země. Pokud jde o zločiny z nesnášenlivosti, tak já jsem skopírovala pár věcí o Slovinsku, e, poslala jsem to své kolegyni a říkala jsem, toto je zpráva o zločinech z nesnášenlivosti pro Slovinsko. Takže já si myslím, že pokud si vezmete e, ta data, která produkuje například Rada Evropy, potom různá data ze specializovaných zpráv FRA, potom data dalších institucí a organizací, tak toho už je docela hodně a dá se s tím hodně dělat. Pokud se rozhodnete, že je zapotřebí dělat více a že je zapotřebí, aby vznikl oddělený mechanismus, pak samozřejmě FRA bude připravena s vámi spolupracovat. Děkuji, paní van der Děkuji za vaše odpovědi. A tím končí vaše dnesní účast na tomto slyšení. Děkuji všem kolegům za otázky. A nyní bych chtěl přivítat So colleagues, we now welcome Ms. Uh, Brands takže nyní přivítáme paní eh, Branskeris na schůzi výboru Libe. Už se k nám blíží. Thank colleagues again for their um, patience. Ještě jednou děkuji kolegům za eh, trpělivost a za jejich přítomnost eh, na, v, té, v této pozdní hodině. Velice si toho vážíme samozřejmě i zaměstnanců. Všech, kdo tedy Stále ještě jsou. Welcome to you, Miss Branskeris. Um... Vítejte, paní Branskeris. Jste připravená? Dobře. Takže eh, já bych vám chtěl dát pár informací ohledně struktury vašeho slyšení. Vy, jakožto kandidátka, eh, pronesete eh, sedíte mnohem dále než předchozí kandidáti, nevím, jestli jsem vám něco udělal. Ne, dobře, je, je to moudré, je to moudré. Takže e, pár informací o tom, jak bude to slyšení probíhat. Vy pronesete několik slov na úvod, maximálně na pět minut, a po tomto úvodu e, bude čas na několik otázek e, našich poslanců. Tyto otázky budou probíhat v tříminutových blocích, vždycky jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. A e, připomínám vám, že musíme velice striktně dodržovat řečnický čas, takže prosím nepřetahujte ten časový limit. Máte k dispozici tlumočení, takže můžete hovořit, jakým jazykem chcete, ale prosím nemluvte příliš rychle, protože tlumočníci potřebují, abyste hovořila rozumným tempem. Nyní vám dám tedy slovo na váš pětiminutový úvodní projev. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že ta chvíle konečně nadešla. Chtěla bych eh, nastínit pět bodů v rámci svého úvodu. Prvním z nich je eh, samotná úmluva o listina základních práv, která v podstatě může být chápána jako vize, jak přeměnit hodnoty Evropské unie v zákony a principy a e, reakce přímo v realitě. Zřízení e, FRA v roce 2007 e, bylo závazkem Eh, přeměnit tyto zásady v operační praxi. Eh, FRA je jedinečná a inovativní agentura v oblasti lidských práv a to z několika důvodů protože eh, slučuje tak jako listina základních práv ty dosud oddělené diskurzy rovnosti a lidských práv. FRA explicitně pracuje mnohooborově, mnohodisciplinárně a její cíl je jiný než ostatních agentur, které monitorují eh, chování států, dodržování smluv a eh, konvencí. A sice FRA eh, pomáhá eh, evropským institucím a členským státům formulovat jejich politiky a to na základě dat, které agentura schromažďuje, analyzuje a potom z nich vyvozuje závěry a také vyvíjí metodologii tak, aby to bylo možné. Pokud jde o efektivitu eh, ochrany základních eh, lidských práv, tak ta se samozřejmě týká prioritních otázek v rámci víceletého rámce samozřejmě. Já myslím, že i ve vašem výboru se zabýváte aktuálními velice palčivými problémy a proto víte, že e, výběr priorit FRA je ve společném zájmu, eh, který všichni máme, a to jak jde o ty velice naléhavé, eh, žalostné záležitosti. Tady mám na mysli migraci a eh, žadatele o azyl a integraci migrantů, pak je to ochrana osobních údajů, rasismus a bohužel zločiny z nesnášenlivosti proti etnickým menšinám, komunitě LGBTI a dalším menšinám. Kromě toho jsou tu problémy dlouhodobější a u těch eh, eh, má eh, FRA výhodnou pozici, aby bojovala proti diskriminaci, za začlenění Romů, na podporu osob s postižením, e, na podporu přístupu ke spravedlnosti a tak dále. Je důležité, aby FRA ne, pouze nereagovala na vnější trendy. FRA má k dispozici experty k tomu, aby e, proaktivně identifikovala mezery v politikách a odhalovala nedostatky v implementaci, což je velký problém, jak víme, čímž, rozšíří, čímž budeme pracovat na rozšířování povědomí. Na strategické úrovni jde zejména o mainstreaming základních práv, což je dnes velké téma a právě tak rozvoj strategie v nichž jsou základní práva správně zdůrazňována jako zásadní bod. FRA samozřejmě přispívá k těmto vývojům tím, že poskytuje experty, analýzy a data, ale zároveň e, má pozici k tomu, aby podávala přehled o všech těchto složkách a zajišťovala e, koherentnost celého přístupu. FRA je agentura nezávislá, ale je zapotřebí, aby e, byla relevantní nejen pokud jde o priority, ale zároveň, aby spolupracovala se všemi klíčovými aktéry aby nejen naslouchala, ale samozřejmě také přinášela podněty a expertní poznatky. Hlavním aktérem jsou tady evropské instituce, členské státy, ale také mnoho dalších, jako jsou agentury, nezávislé instituty lidských práv a další, a také organizace občanské společnosti. A to nejen eh, nevládní organizace, ale také akademická sféra a profesní organizace. Velice důležitým faktorem je dobrá spolupráce s vnějšími relevantními aktéry, jako je e, Rada Evropy, OSCE e a také e, Organizace spojených národů. A tím myslím spolupráci nejen na úrovni diskurzu a na organizaci vzájemných schůzí, ale také e, tady je zapotřebí včasných strategických konzultací a zacílené spolupráce. Nyní se ocitáme v okamžiku změny v mnoha ohledech protože vznikl nový parlament, nová komise, před námi jsou naléhavé problémy a i rada obnovila svůj závazek k základním právům a předseda přerušuje, musíte končit. Takže zkrátka my budeme plnit svou roli. E, já se omlouvám, říká předseda, musíme striktně dodržovat čas. Takže první otázka na jednu minutu za EPP paní Monika Holmajer. Moniko, tedy na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. E, myslíte si, že Evropská unie už vytvořila konzistentní a všeobecný právní rámec eh, základních práv, eh, jako je listina a sekundární legislativa, která by mohla řešit případná porušování základních práv, jako je diskriminace, anebo si myslíte, že v našem právním systému jsou stále ještě díry? A pokud ano, jaké? Jakožto ředitelka, soustředila byste se spíše na efektivní implementaci eh, stávajících ustanovení tak, aby se občané ve svém každodenním životě cítili bezpečně a cítili že jejich práva jsou respektována a e, jaké akce hodláte podniknout na to, aby tato práva byla ochráněna? Děkuji, odpověď na dvě minuty, prosím. Děkuji. Já si myslím, že v Evropské unii můžeme být hrdí na to, že máme velice silný rámec. který, je zakládán, který se zakládá samozřejmě na e, Evropské umluvě o základních právech, ale také na vytvoření listiny základních práv a sekundární legislativy, která je velice silná, pokud jde o nediskriminaci. E, nicméně, jak zjišťujeme, máme problémy s implementací e, stávajících směrnic, což platí i o některých dalších agenturách. A Samozřejmě jedna z těch propastí, o které se ptáte, souvisí s tím, jak dlouho trvá přijetí horizontální směrnice. Potřebné diskuze v parlamentu a mezi členskými státy by měly posunout situaci vpřed a odstranit tyto mezery. Pokud jde o agenturu pro základní práva, ta má podle mého názoru dvojí úlohu. Musí se silně soustředit na implementaci, protože, jak víme, ta je hlavním problémem. Máme silný rámec, ale ten se neprojevuje v realitě a neodráží se v ochraně základních práv, a to zejména u nejzranitelnějších skupin obyvatel, které často ani nevědí, že mají práva a nejmenším nevědí, jak se jich eh, účinně domáhat a jak se domáhat odškodnění v případě, že práva jsou porušena. A právě e, na to se agentura pro základní práva musí zaměřit. Schromažďovat data, poskytovat údaje, e, provádět výzkum a vytvářet přidanou hodnotu v podobě dat, které dříve neexistovaly. A to formou plošných průzkumů a také sběru e, existujících informací. Next question is from... Děkuji. Nyní SAD. Birgit si poprosím. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám otázku týkající se homofobie. Komisařka Jourová učinila příslip, že budou pracovat na strategii pro komunitu LGBT a to několikrát od doby, kdy nastoupila do funkce. Evropský parlament několikrát o toto požádal. Obáváme se totiž, že je to potřeba když se díváme na značný počet případů diskriminace či dokonce násilných útoků na tuto skupinu. Takže práce na strategii pro komunitu LGBT eh, má probíhat a jak vy byste přispěli k posilování této strategie? Prosím, máte dvě minuty. Děkuji. Je to opravdu velké téma, už několik let a teď určitě nazrála doba, kdy se trochu rozjel vlak a to nejenom v Evropské unii, ale i jinde, jak vidíme v jiných zemích. Je potřeba to řešit politicky, to je jasné. A to není rolí agentury pro základní práva. Nicméně agentura pro základní práva již poskytla údaje, významné údaje, ze kterých vyplývaly důkazy o tom, o čem se hovoří, o čem hovoří třeba zástupci skupin obětí a někdy o tom diskutují zástupci občanské společnosti, tedy že máme zásadní problém. A to jak v oblasti boje proti diskriminaci víme, že legislativní rámec pochopitelně není úplný. A na druhou stranu také ve existenci nesnášenlivých projevů a zločinu z nenávisti. To je součástí celého obrazu. Takže Agentura pro lidská práva v této oblasti přispěla a bude přispívat tím, že bude poukazovat na to, jak se této komunitě žije, poskytne důkazy, na základě kterých se může vytvářet příslušná politika. Tady vidím roli FRA. Potom tam je ještě další aspekt, který navazuje na předchozí otázky o dvojí roli FRA, je, že také musíme být schopni analyzovat konkrétně nedostatky v samotném rámci, co se týče spravedlivého zacházení a ochrany komunity LGBTI. Takže sběr důkazů a analýza není jediný způsob poskytnout nástroje pro rozhodnutí, která musí učinit roz, příslušný orgán. Děkuji, pan Jurek. Děkuji mnohokrát. Já jenom zodpovím otázku, kterou jsem položil, eh, tedy položím otázku, kterou jsem položil předtím, vy jste ji pochopitelně neslyšela. Jde mě o to, že v článku 14 odstavec 3 jsou práva rodičů vychovávat své děti podle svého přesvědčení a mezi to patří i pedagogická přesvědčení. Jde mě konkrétně o rodiče, kteří jsou proti tomu, aby ve školní výuce se představovala homosexualita jakožto pozitivní věc. V Evropě je to významná záležitost, protože nedávno proběhly velké manifestace ve dvou členských státech Evropské unie, tedy na Slovensku a v Chorvatsku, kde probíhala celostátní referenda, kde se občané masově vyjádřili proti takovéto výchově, což eh, ukazuje, že existuje řada rodin, které takto vnímají svou odpovědnost. Takže jsem se chtěl zeptat, jak si představujete, že budou zaručena jejich práva? Děkuji, na odpověď máte maximálně dvě minuty. Víte, pochopitelně pravda, že je potřeba vzít v úvahu všechny hlasy a všechny názory, protože máme konec konců v Evropě naštěstí svobodu projevu a musí tady probíhat dialog. Na druhou stranu v této konkrétní oblasti vidíme, že přesto, že to je kontroverzní, tak se situace leta e, mění. Když se vysvětlují skutečná práva lidem, tak přestože tedy je tady argument pro to, že si rodiče můžou vybrat model vzdělávání pro děti, tak přesto je jasné, že tematika LGBTI je součástí základních hodnot rovnosti a rovného práva na účast na společnosti pro všechny, včetně dětí. Prostředí pro děti ve škole Musí být prostředí otevřené, které akceptuje to, že jsou přijímáni všichni, včetně menšin. Co se týče role FRA, tak já si nemyslím, že je rolí agentury, pokud tedy nebude o to požádána, aby někomu říkala, jakou právní úpravu a jakou praxi mají přijmout. Na druhou stranu příklady osvědčené praxe z jiných zemí, to určitě agentura pro základní práva může sbírat. Už jsem o tomto kontextu hovořila, panuje závažná situace, alespoň v některých členských státech, eh, co se týče komunity LGBTI. Když se podíváme na jejich zkušenosti zastrašování, násilí a diskriminace. Děkuji a za ALDE Cecilia Wildstrom. Děkuji. Jmenování ředitele či ředitelky FRA učiní řídící orgán, což je orgán, kde jste působila poslední dva roky. Během té doby došlo k výměně názorů agent, mezi agenturou a výborem pro rozpočtovou kontrolu týkající se absolutoria. Následně tedy jsme položili řadu otázek, ze kterých vyplynulo, že jste dávali kontrakty některým organizacím, které vedly členové řídící rady. Vzhledem k tomu, že jste tam byla, tak by mě zajímalo, jak eh, se to řešilo ve správní radě, ve které vy jste byla. Jak se díváte na transparentnost a odpovědnost a jak, co jste se naučili z této zkušenosti? Děkuji. Děkuji, to je velice důležitá otázka, protože tím se dostáváme k otázce řízení a zprávy. Ano, máte pravdu, že vznikly otázky, které se konec konců týkaly i mne samotné, lotyšské organizace, kterou jsem řídila. Ta organizace nakonec vyhrála <clears throat> smlouvu a na tom základě pracovala pro FRA. Před několika lety byly zavedeny postupy, které již byly transparentní, což je pochopitelně v souladu s požadavky Evropské unie, protože všichni členové řídící rady eh, přesně, eh, přesně oznámí, jaké mají zájmy v této oblasti. A já jsem to udělala. A následně jsem eh, s tím samotným návrhem a s implementací nic společného neměla. A předala jsem to osobě, se kterou jsem nekomunikovala. Dodržovat pravidla transparentnosti je zásadní, totež platí i pro odpovědnost. Pochopitelně je rolí Evropského parlamentu klást takovéto otázky a vyhodnotit, jestli se na ně dostanou uspokojivé odpovědi. Je pravda, že občas jsme trochu frustrováni časem, který nakonec musíme věnovat tomu, abychom dodrželi veškerá pravidla. řízení a zprávy, ale tato pravidla jsou zásadní pro nás, pro všechny a především pro agenturu, která je tak citlivá jako agentura pro základní práva kde existuje řada názorů na to, co to jsou práva a jak se mají prosazovat. Takže následně musíme být transparentní. Děkuji za, zele, za zelené Judith Argentíny, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Právě protože jste byla předsedkyní správní rady FRA, <clears throat> jste se určitě často zamýšlela nad tím, jak vy byste dělala věci jinak. A jak FRA komunikuje se zbytkem politického spektra v Evropské unii. Evropský parlament má různá přání. Chceme třeba monitorovat, abyste vy monitorovali dodržování těchto práv. Já bych to třeba chtěla. Na druhou stranu jsou členské státy, které nejsou úplně spokojené s prací FRA. Dokonce jsme viděli, i zablokování pracovního programu FRA před pár lety. A v tomto smyslu bych se chtěla zeptat, co byste vy jako nová ředitelka FRA udělala anebo neudělala. Jak vy vidíte svou pozici v této politické hře? Děkuji. Ano, já myslím, že to je velmi citlivá záležitost, ke které je potřeba přistupovat jak ze strany ředitele, tak řídícího orgánu s úsudkem. Je to nezávislá agentura, což je zcela zásadní, má provádět svou práci v oblasti základních práv. Ale na druhou stranu to zároveň není agentura, která činí politická rozhodnutí. Politická rozhodnutí jsou na vás a na členských státech. Ať už je ředitel anebo správní rada kdokoliv, tak musí fungovat v rámci mandátu, eh, který dostal. A to platí i k diskusi, která je pochopitelně velmi zajímavá a která se týká možné role agentury pro základní práva při eh, specifickém monitorování jednotlivých zemí. Takže já myslím, že by nebylo úplně na mě, abych na to vůbec měla názor, anebo abych se stavěla za to, aby eh, to proběhlo nebo neproběhlo. Na druhou stranu, když se podíváme do stávajícího mandátu agentury pro základní práva, tak eh, vytváření srovnatelných údajů pochopitelně znamená údajů ze všech 28 členských států. Prezentuje se to jinak, protože se zaměřujeme na evropskou úroveň a na provádění evropského práva. Takže už to tak je. Teď je otázka, jestli se to dá použít aktivněji nebo jinak třeba vzájemné hodnocení nebo něco podobného, což existuje v jiných orgánech. To je ale na těch, kteří rozhodují o, našim, o našem popisu práce. Jak jsem říkala v úvodu, existují i jiné orgány, které sledují konkrétně dodržování Evropské umluvy pro lidská práva. Máme také k dispozici další mechanismy v rámci Rady Evropy a v OSN. Takže máme hodně informací, které se dají také využít. Děkuji. Děkuji. Paní Mayer tentokrát se asi nevrátí, že? Takže žádné otázky k islámu. Paní Holmajer. Vy byste dostala cenu za nejvíce položených otázek. Čaba Šánor. Já jsem si četl zprávu Agentury pro lidská práva a nikdy jsem nenarazil na analýzu diskriminace osob, které patří k tradičním národnostním menšinám. A nevím proč. Protože tato diskriminace existuje nejenom v každodenním životě, ale také v zákonech. Myslíte si, že je možné pomoci příslušným členským státům, aby dodržovali své sliby eh, spojené s koreňskými kritérii? Stručné, děkuji, máte maximálně dvě minuty jako odpověď. Ano, děkuji, to je otázka, která mě, sama, která mě leží na srdci, protože konkrétně já jsem pracovala v Radě Evropy eh, na této problematice národních menšin. Ano, národní menšiny, jak víme, jsou zmiňovány a to nejenom v listině, ale také ve víceletém rámci pro agenturu pro základní práva. Konkrétně v souvislosti s bojem proti diskriminaci. Na druhou stranu víme, že neexistuje žádná konkrétní závazná sekundární legislativa. Takže jak tuto otázku řešit Já jako občanka Lotyšská a Švédska jsem se s tím také setkala. Kodaňská kritéria pochopitelně vyžadují, aby byla dodržována práva národnostních menšin, ale neplatí to pro některé staré členské státy, které to prostě z nějakých důvodů, z různých důvodů neprovedly, nezavedly do praxe. Takže si myslím, že Existuje možnost tuto oblast sledovat. Měli jsme zprávu FRA na základě žádosti parlamentu, která se týkala národních menšin. Parlament nás žádal, abychom dali dohromady dostupné informace. Ovšem otázka je taky, jak ten víceletý rámec se všemi důvody pro diskriminaci se dá využít ve sběru údajů. Nad tím se může zamyslet určitě eh, agentura. Nyní SAD. Mario Loriston, prosím. Děkuji. Je to trošku propojené s tím předchozím dotazem, ale netýká se to menšin, týká se to migrantů. Vy jste začala takovým eh, opravdu palčivým tématem migrace, azyl a tak dále. Tak co si myslíte, že by mělo být uděláno, abychom základní eh, práva rozšířili do všech politických koncepcí Evropské unie? A kde vidíte velké výzvy a co může agentura FRA udělat pro to, aby v tom také zanechala svůj otisk? Ano, to je opravdu naléhavá, mimořádná problematika Už eh, vlastně v loňském roce v listopadu se konala speciální výroční konference. Snažili jsme se využít analýzy a schromáštit údaje, abychom <clears throat> také mm, podpořili to, že je to velice závažný problém, jak asilový systém, tak provádění asilového systému, také i problematika um, migrantů a eh, legálních migrantů a jejich integrace do společnosti. Máme zde teď novou agendu a vypadá to tak, že by logicky i naše agentura tam měla mít úlohu v tom, aby prosazovala tematiku eh, dodržování lidských práv. A pak jsou zde ale i další agentury, které působí v této, tom, v této oblasti. Nemůžeme Eh, se překrývat ve své práci, nicméně zde ještě hodně práce. Agentury mohou přinášet dodatečné další informace, další analýzy, mohou informovat o situaci v terénu, jak už činíme. Je důležité, abychom ty informace um, poskytovali jako zdroj pro přípravu těchto komplexních strategií, které se snaží řešit eh, problematiku Evropské unie. Protože, jak víme, někdy ty strategie jsou roztříštěné a každá, každá jde trošku jiným směrem, nebo dokonce jde proti eh, těm minulým cílům a pozicím a někdy dochází k tomu, že ty strategie nejsou komplexně propojeny. Myslím si, že naše agentura by také měla důležitou úlohu v tom, aby propojovala všechny informace, které přichází k té problematiky z jednotlivých zdrojů. Děkuji, takže děkuji paní Ilze Branskéris. Děkuji všem poslancům a poslankyním, kteří položili dotazy. Jsem velice rád, že jste zde všichni. Eh, setrvali a že jste položili své otázky. Jedna je čtvrtek odpoledne. Eh, museli jsme probrat eh, mnoho důležitých bodů a jsem velice rád, že byť je čtvrtek odpoledne, tak zde máme mm, členy našeho výboru, kteří s velkým zaujetím zde pracují. 2. července se bude hlasovat o pořadí, v jakém vidíme kandidáty. Takže velice vám děkujeme za toto slyšení, paní Franské Hres, a děkuji i všem kolegům. Děkuji.